Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové. Děkuji vám, že jste dnes přišli tak brzy na zahájení <clears throat> našeho mimořádného jednání, mimořádné schůze. Poprosím vás, abyste všichni zaujali svá místa, abychom mohli začít, abychom neplýtvali svým časem. A vím, že je teprve půl deváté, ale opravdu eh, jsem velice ráda, že jste přišli tak brzy, že jste tak aktivní ve výboru pro regionální rozvoj. Dovolte mi, abych zahájila dnešní mimořádnou schůzi. Nejprve začneme přijetím pořadu jednání. Souhlasíte s návrhem pořadu jednání? Nejsou k tomu žádné komentáře, děkuji. Takže pořad jednání je přijat. Další bod je přijetí návrhu harmonogramu schůzí výboru Regi na rok 2019. Jak vidíte, došlo k jediné změně oproti tomu staršímu návrhu a tí, tou změnou je to, že jsem vyškrtla pátky. Myslím si, že se eh, dokážeme zorganizovat, eh, že bychom, pokud by bylo zapotřebí, tak můžeme ještě učinit nějakou mimořádnou, můžeme uspořádat nějakou mimořádnou schůzi, ale jsou, myslím si, že ty pátky bychom tedy mohli vynechat. Souhlasíte s tím? Můžeme tento harmonogram schválit? Děkuji. Eh, ta druhá část na rok 2019 to máte ve svých podkladech, ale ještě o tom budeme hovořit na další schůzi, až vlastně nebo ten harmonogram na rok, budeme o tom hovořit vlastně až po volbách, to znamená 1. července bude ustaven nový výbor, takže pak bude harmonogram na to druhé pololetí. Takže souhlasíte s tím harmonogramem na to první pololetí? Ano. Můžeme se řídit tímto harmonogramem. Sdělení předsedkyně nemám žádná zvláštní sdělení možná budou příště v říjnu. A teď už se dostáváme k, své, k našemu prvnímu bodu. Budeme projednávat návrh stanoviska našeho výboru k návrhu nařízení Horizont Evropa je to rámcový program pro výzkum a inovace. Týká se, je to program, který souvisí s víceletým finančním rámcem Odpovědným výborem je ITRE. My jsme připravili za náš výbor stanovisko. Spravodajem eh, regi pro toto stanovisko je pan Lambert van Nistelrooy a poprosím ho, aby návrh stanoviska představil. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, protože poměrně brzo, tak já začnu něčím pozitivním. Jsem velice rád, že máme k dispozici eh, dokumenty tak, jak mají být. Děkuji, že se všechno vrátilo k starým pořádkům a teď přejdu do nizozemštiny, pokud můžu. E, ano, můžete, pane Nistelroji. Takže já chci říci, že se nejedná o určitou revoluci, ale spíše o evoluci Myslím si, že s regionální a kohezní politikou se nám může dařit ještě lépe, jak v regionech, tak i ve městech. Měli bychom se také dívat na dopady politiky v celé Evropě a musíme brát také v úvahy kontext tohoto rámcového programu. Horizont Evropa je právě takový rámcový program, Byl zde Horizont 2020, který už se chýlí ke konci, takže potřebujeme nový program, nový návrh financování pro Horizont. Vycházeli jsme zprávy, která je takovým uhelným kamenem pro další práci a myslím si, že teď už spíš, už se chýlíme k tomu, abychom jako parlament přijali závěrečnou uh, Eh, pozici, chceme eh, vyjádřit svůj názor na regionální politiku a na to, jak má být formulována v budoucnu. A my doufáme, že nakonec tato eh, politika bude řádně provedena až v tom časovém rámci. Nevím, zda jste měli přes letní pauzu si přečíst všechny ty zprávy, všechna ta posouzení a hodnocení, já sám jsem se díval na to, jak to vypadá s hodnocením horizontu 2020 a také jsem si četl prognózy na to budoucí financující období. Nebylo to GŘ Regio, ale tu analýzu udělal nějaký externí eh, subjekt a je to docela zajímavé. Pokud, si, mm, pokud se tam podíváte, je tam mnoho podrobností, a zjistíte, jak opravdu regionální fondy činí obrovské eh, jakési pozitivní dopady. Například inovace, eh, rozšiřování poznatku základního výzkumu, aplikované poznatky a mnoho toho právě plyne z horizontu 2020. Samozřejmě se to pak dostává třeba do různých, eh, obohacuje to různé profese, pracovní místa takže to má samozřejmě dopad třeba i na export a ukazuje se, že tam je velký pokrok eh, v porovnání s tím minulým obdobím, což my vítáme. Musíme však být obezřetní na regionální eh, dimenzi budoucnosti. Horizont 2020 je takový zářný příklad eh, toho, jak se má dělat politika. Je to takový jakýsi Boeing, co se týče kvality, ale jediný problém je to, eh, jak eh, jak vlastně ten Boeing potom eh, může jaksi přistát třeba v tom prostředí, jak se vlastně vyrovná v tom omezeném prostředí. Takže tam zapotřebí lepší koordinace, lepší koordinace v rámci politických koncepcí, v rámci regionů, výzkumů, badatelů a tak dále v rámci celé Evropy. Musíme podpořit také podnikání, musíme se podívat na to, jak jsou prováděny cíle, které jsme si stane, sami stanovali a musíme také podpořit podnikatele, aby to činili. Samozřejmě navíc je tam ještě velice důležitým cílem udržitelnost. Opět to je určitá průřezová politická koncepce a chceme, aby udržitelnost se rozšířila úplně do všech politických koncepcí celé Evropské unie. Musíme se zaměřit na ty dobré výsledky, vycházet z nich a ještě se zamyslet nad tím, jak to všechno zlepšovat. Pak je zde tedy ta regionální územní dimenze, na to jsem se díval. Také mm, zjistíte, pokud se podíváte na ty údaje, že zde činíme velké pokroky. E, musíme se zamyslet nad tím, jak se to odrazí v té budoucí legislativě. A mm, hlav, e, ve zprávě Nika se, eh, je zaměření na regionální aspekt a myslím si, že tento zpravodaj učinil mnohem více než ostatní, by se na to zaměřil. Usiluje o dosažení tzv. excelence v celé Evropě. Nicméně 90 peněz z horizontu jde vlastně do těch starších eh, členských států Evropské unie, což je něco, co musíme, mm, eh, co tedy slyšíme s politováním. Uh, já bych byl raději, aby více peněz třeba teklo do Bulharska, do inovačních projektů Bulharska, ale zkrátka nemůžeme se už ohlížet dozadu, musíme se zamýšlet nad budoucností. E, země, e, regiony, univerzity se zaměřují na výzkum, je zde mm, dochází k tomu, že globální konkurence nutí všechny se specializovat – a potřebují dobré základy. Dochází bohužel stále k takzvanému odlivu mozku eh, směrem z východní Evropy do západní Evropy, do center excelence. Spíše potřebujeme dobře šířit poznatky, podporovat projekty tak efektivně, jak je to možné. Potřebujeme rovněž pokračovat s tou myšlenkou pečeť excelence, touto certifikací, protože to se ukázalo jako velice cené, velice hodnotné. Musíme dále zaručit, že se toto všechno dostane více i do těch nových členských států, aby tam bylo více výzkumu, aby tam byly kvalitní projekty, které potom obdrží granty. Nechceme pokračovat eh, s tím odlivem mozku Eh, z těch eh, novějších členských států do těch eh, starších členských států, které mají již takové ty tradiční centra excelence. Pokud hovoříme o horizontu, tak naprosto zásadní je v té myšlence excelence se zaměřit na inovace. To je něco naprosto, esen, naprosto zásadního, esenciálního pro naši budoucnost. Musíme se zaměřit na centra excelence podporovat inovativní výzkum. Inovace bude mít také svůj vlastní eh, rozpočet a já očekávám, že se tam vlastně odrazí i ta městská, i ta regionální dimenze. Musí se objevit nové postupy, nové procesy, nové produkty. To je další velice významný aspekt. Máme zde také Evropskou inovační radu, která si myslím se zamyslí nad tím, jak je možné zlepšit čerpání fondů a grantů, jak na té úrovni měst, tak na úrovni regionů. V této zprávě se zaměřujeme na regionální dimenzi, která je nesmírně důležitá. Snažíme se zamyslet se nad tím, jak lépe řídit ty toky peněz eh, z fondů, které jsou k dispozici, abychom dosáhli co nejlepších výsledků. Horizontem eh, také plynou peníze, které vlastně původně mm, byly v ESF nebo v ER, ESFRV, eh, e Hovořili jsme o tom už eh, i se zpravodajem za ITRE, i s ostatními. Také jsme hovořili i třeba s těmi, kteří se zabývali tím původním nařízením nebo kteří se zabývali Fondem pro regionální rozvoj a zjistili jsme, že je důležité, aby nedocházelo k příliš velké eh, centralizace na úrovni Evropy. Máme zde Evropský fond pro regionální rozvoj, ale tam ten musí zaručit skutečně regionální přístup, aby konkrétní, pokud nějaký konkrétní region potřebuje mm, nějakou podporu e, nebo chce něco dělat lépe, tak aby tento region mohl získat peníze, ať už tedy e, prostřednictvím ER, e FRR nebo prostřednictvím Horizontu, a mělo by to být tak, že o ty peníze může žádat přímo stát, aby tedy sám region nemusel eh, se vydat tou cestou a eh, sám žádat o ty peníze. Takže to, tomu se musíme věnovat. To znamená, musíte být lepší přístupnost k těm fondům, k těm prostředkům pro regiony. Eh, myslím si, že také i v rámci politiky soudržnosti se nám podařilo dosáhnout dobrých pokroků. Ehm, to je důležitá politika, protože přináší pracovní místa a také řeší ty nebo mm, odstraňuje nerovnováhy mezi regiony v jednotlivých <clears throat> zemích Evropy, což je vlastně v zásadně i taková celá ta myšlenka politiky soudržnosti, aby zde byly transfery do regionů a do částí Evropy, které jsou e, pozadu a které třeba potřebují více financování nebo které potřebují nějaké okamžité zafinancování něčeho. Samozřejmě zde máme tedy eh, přístup na základě komplementarity, v tom budeme pokračovat. Eh, to je z mé strany vše a rád si vyslechnu komentáře kolegu a kolegyň. Děkuji. Děkuji. A teď dám slovo stínovým zpravodajům. Začneme paní Rodriguez, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji panu Lambertovi za tento návrh ohledně nového rozpočtu komise. Já se domnívám, že Horizont Evropa je velmi ambiciozní, nový program je dobře definován, pokud jde o cíle, ale eh, myslím si, že je třeba zajistit, abychom měli konvergační strategii pro Evropu jako celek a aby standardy excelence byly inkluzivní, abychom lépe mohli distribuovat zdroje pro výzkum a vývoj napříč Evropou, abychom se vyhnuli těmto jednosměrným tokům z periferie do centra. Musíme posílit pilíř 4, programu Horizont Evropa a musíme věnovat zvláštní pozornost tomu, že během období uplatnění programu, vzhledem k tomu, že eh, během horizontu 2020 došlo na velké pohyby a hodně talentovaných lidí se přesunuje na sever Evropy. Neměli bychom zapomínat také na odpovědnost, musíme mít jistotu, že máme dobře propojená pravidla pro strukturální fondy a kohezní programy s cíly horizontu Evropa, abychom snížili zatížení, zatížení a DRF mohli lépe využít tak, aby bylo možné lépe zajistit zaměstnávání vědeckých pracovníků. Musíme také podpořit autonomii vesmírné agentury, také zajistit dobrý výzkum na periferii, pokud jde o oceány a také pokud jde o periferní regiony zajistit pozitivní diskriminaci, dejme tomu vytvořit zvláštní výzkumnou síť pro tyto regiony, které jsou často vyloučeny. Je třeba mít nejkvalitnější strategii pro výzkum, aby Evropa byla silnější interně i externě. Dále počítačové dovednosti, posílení strategie napříč a také podpořit osvětu a vzdělávání v sociálních a humanitních oborech, protože tyto vědy nejsou o nic méně vědecké než ty takzvané tvrdé. Pan Katajnen. Já budu mluvit finsky. Uh, Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala zpravodaji za profesionálně zpracované stanovisko. Naprosto s vámi souhlasím, že role inovačních systémů v Evropě by měla být posílena a ústřední role v v případě podpory vědy by měla být univerzálně uznána. A také souhlasím s tím návrhem na určitou úpravu v této oblasti. Měli bychom mít možnost skloubit regionální národní programy a programy na úrovni EU. Čili na toto téma musí probíhat širší rozprava. Nicméně nemohu zcela souhlasit s důrazem na teritoriální dimenzi, pokud jde o dotace a podobně. Chápu, že věda se nevytváří ve vaku a eh, že výzkum a věda na nejvyšší úrovni vyžaduje určité investice, ale měli bychom precizní a bezpodmíneční. Horizont usiluje o ty nejlepší projekty a te jen ek excelence, kvalita a dopad by měly být rozhodující. Teritoriální dopad je přirozeným dopadem excelence a mm, také je možné ho posílit díky nástroji politiky soudržnosti. Pravodaj také navrhuje zčlenění dalších aspektů do nástroje Pathfinder. Ano, to jsou skutečné nástroje pro funkci ze zdola nahoru. To by mělo být k dispozici pro jakoukoliv inovaci eh, bez ohledu na technologický obsah. Děkuji. A teď pan Škrlec. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. V návrhu jsou dva programy. RAM a pro účast. Čili z toho vyplývá jeden akt s návrhem mnoha zjednodušení. Horizont Evropa posílí technologický základ eh, tak, aby bylo možné řešit stávající výzvy a zajistit cíle udržitelnosti. Zároveň to posílí konkurenceschopnost mm, Evropy eh, v těchto sektorech a lépe zdůrazní určité priority pro zpracování politik. Některé aspekty se snaží odklonit eh, investice do vlastních programů. V návrhu komise eh, jsou alternativy pro odklon financí 5%, dejme tomu, do Invest EU. No to 10 miliard na Connect Europe a také přímé financování direktor projektu, což okleští politiku soudržnosti, čili zbytek by tam měl zůstat. Rozpočet pro horizont Evropa ale zůstaná stejně. Soudržnost musí podpořit následné kroky v procesu inovace tak, aby bylo možné vytvářet příslušné produkty, aby bylo možné adoptovat inovace. Politika soudržnosti je distribuována rovnoměji s cílem posílit kapacity napříč Evropou i v méně rozvinutých regionech. Podporujeme tento přístup a myslíme si, že politika by měla eh, byla být uplatněna ve všech Eh, regionech. Jinak by to nebylo z našeho pohledu koherentní. Děkuji, pan Mato. Děkuji. Tento program inovace je nesmírně důležitý. Zohledňuje regi- regiony i města. Je to základ pro blahobyt občanů do budoucna a proto ho musíme eh, zohlednit ve světle všech principů zakotvených ve smlouvě. Čili eh, toto už eh, zohledňuje mnohé věci, které tady padly, ale zaměřuje se spíše na ten regionální aspekt. Já bych se ale zaměřila na klimatické změny a udržitelný rozvoj. Musíme dosáhnout nuly, pokud jde o uhlíkové emise od roku 2050 a nesmíme eh, investovat do vědy a vývoje v případě pevných paliv. Komise uznává, že trh a sektor jsou úzce propojeny a že je třeba se zaměřit na rovnováhu financování mezi oběma aspekty. Navrhuji tedy restrukturalizaci textu, aby zohlednil principy smlouvy, pokud jde o priority. Pokud jde o finanční podporu, Tady se domnívám, že bychom v textu se měli odkázat eh, na spekulativní financování, náhodné financování a na nástroje, které nejsou nejvhodnější. A v neposlední řadě bychom měli znovu zavést nástroje pro malé střední podniky, které se osvědčily. Tento sektor financování hodně využívá, ale nyní to vypadá, že jak si sklouzává někam jinam. Malé střední podniky by se měly více zapojovat do inovace, potřebují tedy specifické financování a ne dvojnaznačné, takže budu předkládat pozměňovací návrhy v tomto duchu. A děkuji. Takže toto byly stínový zpravodaj. Paní Bresen, chtěla jste se také zúčastnit této diskuse? Ano, je to tak. Co jsem chtěla říci? Nejprve jsem chtěla poděkovat zpravodaji. A to z toho důvodu, že vytváří jasné pojítko mezi budoucností politiky Horizont a regionální politikou. A to je nesmírně důležité. To je nejlepší způsob, jak skloubit všechny nástroje, které Evropská unie má k dispozici. A čím lépe se nám to podaří, tím lepší konečný výsledek. Myslím, že předložím pozměňovací návrh, aby bylo možné posílit tu část, ohledně plošného rozšíření výzkumu napříč Evropou, protože tady je určitá koncentrace v jistých regionech, což je důležité, protože e, jsou to lídři na globální úrovni, ale pokud chceme být většími lídry, tak musíme zajistit plošné rozšíření výzkumu a vědy a proto se musíme podívat také na regionální politiku, a podporu inovace, čili nasměrování v tomto ohledu. Jsou tady regionální ekosystémy inovace. Tato eh, představa je velice zajímavá a doufám, že se to bude regionem, eh, regionům líbit, že díky tomu vytvoří strategii, která bude dobrým základem pro další rozvoj Eh, a výzkum v těchto regionech, což by eh, mohlo mít takový mm, posilující efekt. Ve Štrasburku příští týden budeme mluvit o agendě pro periferní a hornaté oblasti. A jak už tady padlo z úst kolegů, Pokud nám skutečně jde o inovaci v těchto oblastech, budeme se muset podívat na to, jak nejlépe dosáhnout cílů, které jsme si stanovili. V hlavních aglomeracích pochopitelně určitá agenda je, je tady určitá míra rozvoje a úspěchu, nicméně je třeba také zajistit, aby inovativní efekt Eh, šel i na ty nižší úrovně, abychom mohli inovaci podpořit i v oblastech, eh, kde je to pro ně výzva. My jde nám také o posílení počtu obyvatel, populace, nejenom ve venkovských oblastech, ale eh, mám na mysli to takzvané smart villages, to, o to zajímá pana, to zajímá pana Pogoviče a my jsme opravdu v tomto zajedno. Já bych tedy navrhla, abychom doplnili určité odkazy v té sekci pro společné síle, aby ty naše společné programy byly flexibilní, aby byly vhodné i pro rozvoj inovace v oblastech a regionech, kde život není tak jednoduchý, kde ta zalidněnost není tak veliká, eh, kde dochází k odlivu obyvatel, kde to prostě nemají tak jednoduché. Takže musíme pokrýt eh, všechny typy oblastí, všechny aspekty společnosti a já se budu těšit na spolupráci se stínovými zpravodaji na toto téma. Vypracuji pár pozměňovat pozměňovacích návrhů, ale myslím si, že pan Van Nistelrooy opravdu odvedl eh, velký díl práce. Malevič, mnohokrát děkuji, děkuji zpravodaji a všem stínovým zpravodajům. Jsem ráda, že všichni, včetně Lambertu, jsme se zmínili o odlivu mozků z východoevropských zemí a, a že se to tady mm, zmiňuje, že talentovaní lidé se přesunují do severní a střední Evropy a také to souvisí s těmi projekty, které jsou pro ně atraktivní a které financujeme právě z horizontu. Takže horizont musíme podpořit podobné programy, včetně Erasmus Plus a tak dále, ale zároveň bychom se měli zamyslet nad politikou soudržnosti, protože když budeme podporovat horizont, navýšíme ho, ale zároveň nebudeme navyšovat politiku soudržnosti a nebudeme dávat méně rozvinutým zemím možnost Hm, to dohonit a jednoduše se rozvojit, eh, rozvinout více, tak nakonec dojde na disparity a rozdělenou Evropu a musíme něco udělat, abychom tomu zabránili. Navíc máme na úrovni EU pro výzkum a vývoj vytvořeny cíle, kdy eh, každý stát by měl z vlastního HDP investovat do výzkumu a vývoje a v dobře vyvinutých zemích ehm, tyto cíle se plní, v některých zemích ale ne. U nás v Chorvatsku je to, dejme tomu, na úrovni 1,8. A s politikou soudržnosti bychom právě měli podpořit ty méně rozvinuté země, aby mohly tyto 3% HDP investovat do výzkumu a vývoje a pak bychom měli harmonizovat investice um, s horizontem. A v této fázi si myslím, že soudržnost se nemůže věnovat horizontu, neměl by podpořit horizont ale měla by podpořit rozvoj země, aby ta země mohla investovat 3% HDP, aby mohlo dojít na harmonizaci a s ohledem na 3% HDP bychom se měli zamyslet nad tím, jak pracovat na horizontu s rozvinutějšími zeměmi, které skutečně eh, investují více a také podpořit ty méně rozvinuté země navíc a nejenom prostřednictvím politiky soudržnosti. Thank you. Děkuji vám moc krát. Někdo jiný se už nehlásí o slovo. A ano, ještě pan Olbricht, vidím. Ano, já bych jen chtěl doplnit informaci, jaká je pozice výboru pro rozpočet v současné době. My předložíme k hlasování eh, určitý rozšířený fond pro Nový horizont a v našem návrhu tedy to půjde od os, z 8 na 120 miliard, ale ono je to vlastně to, co řekla paní Maletič. Současně navrhujeme na stejné úrovni zachovat politiku soudržnosti. On je to celý balíček. Takže jsme připraveni, ano, dát více do programu Horizont, ale zachovat na stejné úrovni politiku soudržnosti, protože ta, jen jsem chtěl tedy říci, jaké je naše obecné stanovisko týkající se programu Horizont. Ano, měli bychom dosáhnout úspěchu v tomto stanovisku. Doufám v to alespoň, pan Rope. Ano, já děkuji za slovo, paní předsedkyně, kolegové. Ano, je to velice užitečný program, o kterém zde hovoříme. A měli bychom zvážit, jak tento program bude eh, fungovat v budoucnosti, tak aby všichni z něj opravdu těžili. Ano, musíme posílit. Posilují se zde někdy ty nejsilnější země, regiony, území, ale musíme se také podívat na ty nejslabší, tedy tak aby se posílili, aby se stali konkurenceschopnějšími. A to je vlastně ten postup, který jsme používali dosud, ukazuje, že pouze ty nejsilnější a největší země mají možnost využívat těchto fondů. Také jsme už o tom hovořili, respektive kolegové už se o tom zmínili ráno. Některé, některá území jsou velmi rozvinutá a některá další eh, trpí potom odlivem mozku a tak dále. Takže když hovoříme o regionální politice, a o výsledcích implementace tohoto programu, tak si myslím, že ta regionální politika někdy trpěla těmi eh, opatřeními, která jsme přijímali. Já tedy podporuji zpravodaje a také se domnívám, že bychom měli poskytnout možnost všem členským státům. tak, aby mohly být zahrnuty všechny regiony a aby jim se jim bylo, abychom jim pomohli v tom, aby se účastnili těchto programů. Také musíme přemýšlet o určitých prazích nebo určitých rozpočtech a pokud členský stát nebo region po, určitou, ob, po určité období nevyužije ty přidělené částky, tak potom by se to vrátilo do té obecné obálky, do toho obecného rozpočtu a potom by se to mohlo využít pro ty nejlepší projekty, aby se podpořili. A domnívám se, že pokud bychom toto neudělali, tak bychom nesplnili naše cíle. Je potřeba vytěžit více z těch prostředků, které jsou k dispozici. Dále, poprvé v historii je zemědělství zahrnuto do tohoto programu. Je zde dalších další miliard, které jsou tedy přiděleny na, do zemědělského odvětví. To je důležité nejen pro rozvinuté země, ale samozřejmě také pro ty méně rozvinuté země. Takže měli bychom všichni poslouchat argumenty, které zde dnes zazněly, měli bychom jasně pochopit, že všechny členské státy eh, by měly mít možnost využívat těchto programů. Děkuji, říká předsedkyně. Teď pan Howard. Thank you, uh, Madam Chair. Um... Děkuji, paní předsedkyně. Horizont má usilí, usiluje o to, aby výzkum se dostal, aby posílil znalostní a vědeckou kapacitu. Také je tam ten aplikovaný výzkum, který musí hrát větší roli v tom, aby se eh, zvýšila evropská konkurenceschopnost, <clears throat> abychom se dostali do popředí technologického výzkumu. Je to takový vlastně velice... Já bych chtěl pouze tak trošku jaksi varovat všechny konkurenceschopné ekonomiky dávají mnohem více peněz do výzkumu a také do excelentního výzkumu, než Evropská unie činí v současnosti. Pak jsou zde tedy, spíše to jsou různé vnitrostátní projekty než celoevropské projekty. Myslím si, že je důležité, abychom to všechno dali dohromady, abychom mohli využít synergického efektu. Takže já bych chtěl trošičku varovat. Takže zejména lidé, kteří jsou v tom eh, výrobním eh, sektoru, kteří vlastně jsou na popředí toho výzkumu. Eh, všichni chtějí výzkum tam, kde jsou proto kvalitní badatelé. A já si myslím, že účel programu Horizont a regionální politiky je vytvořit kapacity pro excelenci. V oblastech, které mm, jsou tam jaksi cílem té politiky. Takže neměly by tam vznikat nějaké substituty, nějaké náhražky excelence, protože na tom pak eh, nevydělá nikdo, ani ty rozvíjející se regiony, ani ostatní. Takže je důležité, aby opravdu ta eh, věda byla stále na té špičce. Pokud zde máme výzkumné instituty a výzkumné organizace, které jsou eh, na tom stupni excelence, eh, ty tedy musí eh, se podporovat. Je důležité, aby také tam ty regiony si dokázaly udržet talentované lidi. Musí zde být taková dobrá jakási spleť toho, aby ty regionální politiky byly dobře propojeny s těmi politikami podpory výzkumu. Chci ještě říci, že rozhodně nevyhráme, pokud budeme bojovat jeden proti jednomu, protože Jde to tak, že vlastně eh, mnoho těch institucí už existuje více než 800 let. Děkuji a teď bych dala slovo zástupci komise, aby nám eh, podal pal informace. Děkuji paní předsedkyně a děkuji mnohokrát zpravodaji panu Lambertovi Falnisterojovi za, a také stínovým zpravodajům za tuto velice zajímavou debatu, kterou jsme zde dnes vedli. Na úvod bych nejprve chtěl poděkovat panu Van Nisterojovi za to, že se věnuje již několik let tomuto důležitému tématu a za posílení synergií mezi rámcovým programem a mezi tady tímto fondem a financováním jsme velmi potěšeni na straně komise, když vidíme, že tato zpráva a celá řada pozměňovacích návrhů jde ještě dále než tady tyto do, další doplňující synergie. První bod, o kterém bych se chtěl zmínit, nebo na který bych rád reagoval, pan Van Nistelrooy se v úvodu zmínil o tom hodnocení programu Horizon 2020 v polovině období. A skutečně v tomto hodnocení tím se zabýval pan Lamy také, tam se jasně uvádí potřeba více synergií mezi jednotlivými programy EU a také národními programy, tak aby byly co nejefektivnější, pokud jde o dopady výsledku výzkumu a vývoje. A jak jste také řeklo několik z vás dnes ráno, tak tyto politiky jsou vzájemně doplňující se a neměly by stát proti sobě. Měli by spolupracovat ruku v ruce a to je také náš cíl a naše ambice, zejména v rámci programu Horizon 2020, ale také, jak vidíte, v návrhu pro programy strukturálních fondů. Toto je jasně dokumentováno v kontextu Horizont Evropa celou řadou explicitních synergií, které bychom tam rádi zapracovali. A vítáme opravdu výrazně pozměňovací návrhy předloženy zpravodajem za výbor REGI, které jdou opravdu tím, tímto směrem. Protože máme dnes ráno jen málo času, tak se samozřejmě zaměřím na ty hlavní body ale jsme více než připraveni samozřejmě dále s vámi spolupracovat a poskytnout vám další eh, komentáře a vysvětlení eh, při spolupráci na této zprávě. Nejprve bych se chtěl zmínit o té územní dimenzi. A právě tady toto je skutečně jasně zvýrazněno, zdůrazněno v té zprávě. Domníváme se za komisi, že v každém případě ta skutečnost, že se budou podporovat ty nejlepší, nejexcelentnější projekty, tak to bude mít dopad na tu územní dimenzi v rámci Horizont Evropa. Ta kritéria excelence určitě mají, to jsou ta klíčová kritéria, ale samozřejmě v mnoha konkrétních oblastech, když hovoříme o dopadech tak se to právě týká toho územního dopadu, který máme na mysli. Avšak to neznamená, že územní dopad by měl být nějaké všeobecné kritérium pro ten celý rámcový program, protože pokud by tomu tam byl, tak bylo, tak by vlastně někdy mohla stát v protikladu ta územní dimenze na jedné straně a excelence na straně druhé. Ale tam, kde to má smysl, toto zdůraznit, tuto územní dimenzi, tak skutečně jsme to udělali a je to zapotřebí i v některých možná jiných částech rámcového programu, aby se to více zviditelnilo a samozřejmě se tím budeme dále zabývat. Druhá věc, kterou bych chtěla zdůraznit, souvisí s vyjas, určitým vyjasněním některých definic, které navrhujeme. Už jsme se zabývali mnoha z nich, protože to má smysl. Máme určité obavy, konkrétní ohledně té skutečnosti, že čím podrobnější jsme, tak tím možná méně flexibilní by to mohlo být v té následující implementaci. Takže klíčové je samozřejmě shodnout se na tom, jaké jsou ty cíle, jaké jsou ty očekávané výstupy, které chceme dosáhnout, ale také potom zaměřit se na ty nejrelevantnější definice. A abychom zase se vyhnuli tomu, že bychom měli ty definice příliš podrobné, například odkaz na regionální eh, rozvojové ekosystémy. To možná není nutně něco, co potřebujeme mít v definicích. Pravděpodobně by to našlo nějaké lepší místo v tom návrhu, zejména co se týkají týká těch inovačních eh, pilí, v tom pilíři 3 těch inovačních oblastí. Je to tam zmíněno, ale možná to není dostatečně viditelné. Je tam tedy tento typ spolupráce, který navrhuje pan Fanista Roy ve své zprávě. Já bych rád ještě také okomentoval další klíčové dimenze. To je právě ta doplňkovost, kompatibilita, synergie mezi programem Horizont Evropa a strukturálními fondy, zejména. Říkám zejména, protože někdo z vás se už o tom zmínil, ty synergie by se neměly omezovat pouze na sociální fond a Horizont Evropa, ale měly by také eh, mít své místo v dalších programech, na e, například program Invest EU, o tom se také někdo z vás zmínil, nebo program Digitální Evropa. Mělo, mělo by také smysl, kdyby to takto mezi sebou spolupracovalo. Některé z navrhovaných pozměňovacích návrhů, které předkládá zpravodaj, vysvětlují, poskytují další podrobnosti ohledně toho, jaký typ programu by měl využívat těchto synergií. Ono v zásadě souhlasíme, ale pokud bychom se mohli vyhnout možná tomu, aby to vzbuzovalo dojem, že pouze tyto programy by měly využívat synergii s Horizontem Evropa, tak to mám. To by možná bylo dobré. Mám na mysli zejména tu pečeť excelence. Tam se zmiňuje souvislost s ESF nebo EFPRV ale my v zásadě souhlasíme s tím návrhem, ano, ale měli bychom možná vyjasnit, že to může být ještě pojato šiví, ve větší šíři. Samozřejmě vítáme každé vyjasnění. Každý pokus, jak zde také řekl pan Van Nistelrooy a i další stínoví, spravo, a i stínoví spravodajové, každý pokus tedy řešit ty obtíže s, kombina, s kombinováním jednotlivých fondů, které tedy mohou existovat ve stávajícím rámcovém programu, Komise tedy se snaží co možno nejvíce využívat možnosti otevírání se těm změnám a nastávajícím změnám mm, toho nařízení. To by určitě mohlo v tomto kontextu pomoci, abychom dosáhli ještě lepší kompatibility v budoucnu. A rád bych také se zmínil o tom bodu, který je také uveden ve zprávě o možnosti transferu, převodu z 1,1. To je také jedna z těch možností synergií, ale ne jen jedna. Já říkám, že jsou možnosti také jako například u té pečeti excelence, tam ne, nejde o transfer, ale o možnosti spolupráce, různé te, toho kombinovaného financování, Eh, na základě určitých selektivních kritérií z jiných programů. A rád bych vás vyzval, abyste v rámci programu Horizont o Evropa se ote- dali možnost otevírání se různým partnerstvím, také regionálním aktérům, regionálním subjektům, což nutně v současném rámcovém programu tomu tak vždy není. A pokud jde o ty převody, o ty transfery, tak mm, je zde návrh zpravodaje, článek 9.8 zejména, kdy jediná obava, pokud tak mohu říci, kterou máme, je, že doporučujeme neomezovat to na konkrétní projekt, ale potenciálně na růz, celý ten program nebo na různé. Mohlo by to být v zájmu regionů, krajských orgánů, aby se vlastně to zapojilo do financování různých, nejen různých projektů, ale konkrétních programů. Takže bychom se také chtěli vyhnout eh, vzniku určitých technických problémů a možná bychom neměli být příliš restriktivní. A poslední komentář, a tím ukončím svůj příspěvek, je, že jsme zaznamenali na návrh změny názvu pilíře 3. Zaznamenali jsme to, bereme to na vědomí. A ano, všech, všechna ta všechny ty názvy mají už za samotné své podstaty výhody i nevýhody, takže zaznamenali jsme to, co navrhujete. A tím už ukončím svůj příspěvek. Ještě bych chtěl říct pár slov. Už jsem se zmínil o tom pilíři 3 o té potřebné komplementaritě s Evropskou radou. Také se o tom zmínil pan Van Nistelrooy, ale i dva nebo tři stínoví zpravodajové. To je nutné. Tato spolupráce s Evropskou radou pro inovaci, aby tedy skutečně nastala ale ten nejlepší nástroj pro vytvoření a podporu této spolupráce bude v tom samém pilíři ten blok eh, inovačního ekosystému, protože to je právě to, co bude stimulovat ten inovační ekosystém, zejména regionální inovační ekosystém a samozřejmě také tu jednu dimenzi, která s tím bude propojena to vlastně vyplývá z návrhu Evropské rady pro inovaci. Děkuji vám tedy za všechny ty připomínky a my samozřejmě jsme ochotní písemně vám poskytnout další informace. Děkuji. Velice děkujeme, pane zpravodaj. Chcete tuto diskusi uzavřít? Ano, děkuji. O, mám opravdu velkou radost. Jsem velice rád. Ehm za všechny komentáře. Opravdu si myslím, že můžeme dosáhnout velkých synergií, můžeme také zlepšit tuto zprávu v mnoha různých oblastech. My jsme se zaměřili na některé nejdůležitější body, ale jsem velice rád slyšel ty vaše komentáře. Jednak zde nejsou žádné spory o těch jednotlivých právomocích, kdo je zodpovědný za rozpočet eh, v určité oblasti. Spíše se zamýšlíme nad tím, jak co nejlépe ty dostupné peníze využít. Takže jsem opravdu s radostí slyšel všechny komentáře a také jsem rád, když jsem slyšel, že i komise nabízí poměrně velkorysý rozpočet, který opravdu eh, ukazuje eh, nebo reaguje to na, na, to mojí, eh, na ten můj apel, aby regiony měly větší podporu. Je to taková asi debata na delší běh, na delší trať, musíme mít eh, dostatečně komplexní strukturu pro celou tuto oblast, kde se střetávají různé kompetence, aby zde byla nakonec komplexní politika v, eh, v praxi ve všech regionách, ve všech regionech. Eh, máme se také Evropský regionální fond, který přispěl, ale mm, spíše často někdy jsme využili pouze takové lehce dostupné výsledky, eh, ale některé regiony ještě mají poměrně dlouhou cestu před sebou, i když také využívají inovace a také třeba už dělají pokroky. Je pravda, že v Evropě máme různé mm, rychlosti a různé soustředné kruhy, Musíme se zaměřit i na ty regiony, které jsou pomalejší a ty se musí stát jádrem naší politiky, aby i oni um, získali spravedlivý přístup z Evropy. Musíme vycházet ze zásady rovnosti. Společně s ITRE se můžeme zamyslet nad tím, jaké třeba mohou tyto regiony získat nejlepší příležitosti, jak také získat přístup k excelenci, protože excelence to je tím naším hlavním cílem. Chtěl bych rovněž vyjádřit poděkování Um, doufáme tedy, že čím efektivnější budou ty politické koncepce, tím to všechno bude efektivnější. Máme zde také snahu o inteligentní specializaci, to je důležité i pro venkov, je to důležité i pro sociální politiku, takže nejedná se pouze o otázku toho, že jednomu vezmeme, abychom dali druhému. Jedná se o, spravedlivé, o spravedlivou redistribuci, o spravedlivé přerozdělení a o spravedlivý přístup pro všechny v Evropě. Pak zde máme tedy Evropskou inovační radu, pak zde máme ty regionální klastry. Toto všechno je nesmírně eh, efektivní v jižní, střední, východní Evropě. Myslím si, že mám ještě před sebou hodně práce, budu usilovat na tom, abychom to všechno ještě zlepšili, tu původní zprávu. Ehm, také jsme si vyslechli i informace o harmonogramu. Děkuji, paní předsedkyně. Dobře, takže já vám ještě řeknu, jak je to s tím harmonogramem. 2. října je lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů. V 6 hodin Víte, že i když asi víte, že ITRE změnil svůj harmonogram, ale stejně nám nedali více času. Takže pokud ještě se to musí všechno přeložit. A, a když je tedy, do, do kolika hodin je ta lhuta 2. října? Do 6 hodin večer. Dobře, takže děkuji všem, říká paní předsedkyně. A teď se podíváme na další bod. Jedná se o Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. Budeme projednávat návrh stanoviska. Spravodajem je pan Tomáš Dojč. Vyspůsobilým výborem, eh, odpovědným výborem je výbor EMPL. A já nejprve dám slovo panu Dojči, já se ještě omlouvám, eh, protože dnes eh, jste nějaký, mm, měl byste mít snad možnost nebo ne, mm, s tím mluvit maďarsky. Tak. Eh, Děkuji, vážená paní předsedkyně, milí kolegové a kolegyně. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. Já si myslím, že zásadě o tom nemusíme nijak mm, příliš dlouho diskutovat. Všichni víme, že je to velice důležitý a užitečný nástroj, protože mm, je to podpora pro lidi, kteří eh, ztratili, přišli o svou práci na základě přizpůsobování se pracovnímu trhu, podporuje se mobilita pracujících a členské státy na národní a regionální i lokální úrovni tedy budou moci být podpořeny v této souvislosti. Evropští občané zde vidí něco konkrétního, hmatatelného, mohou opravdu to jaksi pocitovat na svou vlastní kůži a jsou zde také výsledky. Je to také nástroj, který pomáhá Eh, řešit opravdu velmi nebo snižovat dopady velmi závažného problému, jakým je nezaměstnanost. Stále častěji hovoříme v Evropské unii o nedostatku pracovních sil, ale nesmíme také zapomenout, že miliony eh, nezaměstnaných jsou tedy v Evropě. Takže jde zde o pracovní pozice, o a zlepšování této situace, to je samozřejmě stále důležitý úkol. 30. května letošního roku komise předložila návrh k tomuto fondu pro přizpůsobení se globalizaci na tom podkladu, že tento fond by měl také eh, pokračovat ještě i po roce 2020 také v, v, v tom je to vlastně nástroj, který je postaven určitým způsobem vně víceletého finančního rámce. Myslím si, že všichni vítáme to, že v návrhu komise ten fond by měl být zjednodušen a také využívání tedy tohoto fondu by mělo se skutečně zjednodušit. Vážené kolegyně a kolegové, mým návrhem stanoviska jsem chtěl jít ještě dále. Chtěl bych dosáhnout cíl, respektive aby tedy byl dosažen cíl, že to celé, celý ten systém by se měl ještě více zjednodušit, abychom tedy přijali také rozhodnutí v souvislosti s návrhem legislativního aktu, tak, aby prostředky z tohoto fondu mohly být ještě lépe a efektivněji využívány. Rád dovolte mi tady udělat stručné schrnutí návrhů, které předkládám v návrhu svého stanoviska. Nejprve tedy považuji za velice důležité a také to odůvodňuji, aby to vy, aby ta kritéria že kritéria pro využívání prostředků z tohoto fondu musí být eh, zjednodušena aby se ta, ta, ten, ta mes je snížila na 150 v těch nejmenších, eh, v těch menších zemích máme také menší pracovní trh a právě někdy dochází, mm, tím těžištěm jsou někdy malé a střední podniky a ten práh, ten limit 250 zaměstnanců, tam bylo velmi těžké někdy dosáhnout, čili proto si myslím, že je odůvodněné a správné, abychom tento, tento limit snížili z 250 na 150 zaměstnanců. Ale možná bych byl ještě i pro, aby se to snížilo ještě dále. Druhá věc, kterou navrhuji, a je to, abychom podnikli další kroky v souvislosti se zjednodušením využívání prostředků z tohoto fondu, tak aby se ten postup zjednodušil a také zrychlil. V návrhu komise je uvedeno, že tedy komise by měla vlastně zajišťovat tu finanční podporu a hodnotit ta kritéria, respektive plnění stanovených kritérií po, a to po a podle zhodnocení těchto kritérií, že by tedy potom měla, jak je tam uvedeno as soon as possible, čili co nejrychleji by tedy po zhodnocení těch kritérií měla rozhodnout. Ale toto je možná taková příliš vágní formulace a já bych eh, to rád vyjádřil poněkud přesněji, tak aby do 15 dnů komise musela přijmout rozhodnutí. Myslím si, že pojem, který je uveden v tom návrhu, nebo alespoň tedy v tom překladu, tak jak to je uvedeno, že tam je, tam je vlastně, z toho vyplývá, že po 60 dnech teprve přijímá komise a já bych to eh, zkrátil na 40 dnů místo 60 čili místo 55 pracovních dnů po přijetí té žádosti, to rozhodnutí týkající se tedy udělení prostředků by mělo být tedy provedeno. V případě krize je opravdu potřeba, aby ty prostředky byly použity co nejdříve a v těchto případech je skutečně odůvodněné, aby rozhodnutí bylo přijato co možno nejrychleji. A v neposlední řadě ve fázi pozměňovacích návrhů bych ještě předložil, nebo v té lhůtě pro pozměňovací návrhy bych rád předložil ještě další pozměňovací návrhy, například, aby to spolufinancování mělo být sladěno také se sociálním fondem, A v tomto ohledu by spolufinancování mělo být umožněno do výše 60 Především v těch členských státech, kde je, se předpokládá nebo bylo už tedy navrženo určité krácení. A rád bych také v této souvislosti předložil další návrh a to, aby v každém členském státě, kde dochází k masivnímu propouštění a kde opravdu existují nějaká striktní přísná pravidla, například e, jde o propuštění více než 150 lidí, lidí aby to také mohlo být zahrnuto tedy do Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Už od okamžiku mm, té výpovědi eh, by už ten prosto proces měl začít běžet aby když potom dojde k té výpovědi, aby co nejrychleji tedy bylo možno poskytnout tu pomoc těmto lidem, tak aby ti propuštění zaměstnanci eh, mohli být znovu co nejrychleji začleněni do trhu práce. Kolegové, velmi se těším na vaši zpětnou vazbu a doufám, že tedy s vaší pomocí se nám podaří dosáhnout toho, aby Fond pro přizpůsobení globalizaci byl ještě efektivnější a mohli ještě lépe a efektivněji pomáhat propuštěným zaměstnancům a aby se mohli co nejlépe rychle začlenit na pracovní trh. Děkuji. nyní dám slovo stěnovým zpravodajům a poprosím vás o stručnost. Prosím, omezte se všichni na tři minuty, protože se musíme držet pořadu jednání. Takže nejprve pan Mosko. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych v prvé řadě rád poděkoval zpravodaji za kvalitní práci, která nám umožňuje řešit eh, toto téma ve velmi dobrých podmínkách. Co se týká dopadů globalizace, tak Evropa více než kdy dříve potřebuje přizpůsobení se a efektivní nástroje pro přizpůsobení se. Z tohoto důvodu tento fond eh, je dobrý nástroj z hlediska svých cílů je odůvodněn také svou efektivností, která byla prokázána jakožto taková podpora, takový doprovod zaměstnanců, například procento znovu začlenění pracujících, kteří využili podpory z tohoto fondu, je opravdu pozoruhodné i v těch regionech, kde je velmi vysoká nezaměstnanost to je také pozoruhodné, tedy že jde o, poskytuje se určitá psychologická podpora při rekvalifikaci například v regionech, které jsou velmi postiženy zavíráním podniků a velkou nezaměstnaností. Návrh komise na období 2021 až 2027 by měla ještě zjednodušit přístup k tomuto nástroji, zjednodušit pravidla a postupy. Stejně tak komise navrhuje zjednodušit fungování tohoto nástroje a rozšířit oblast působnosti. A zde můžeme s velkým uspokojením zaznamenat, že komise chce snížit ten počet z 250 na 150, eh, tak aby těch zaměstnanců propuštěných, tak aby bylo možno už jim poskytnout pomoc. Dále jakožto poslanec se samozřejmě mohu pouze přivítat a poděkovat komisi za to, že zohlednila specifikum našich ultra vzdálených zámořských departmánů, aby se i tam usnadnilo využívání těchto prostředků. To hodnotíme velmi pozitivně, stejně tak jako ten digitální přechod v rámci fondu, protože jsem přesvědčen, že nesmíme zanedbávat tyto jevy, ale naopak musíme být schopni je předvídat. Nicméně sdělují panu zpravodaji, že předložím určité pozměňovací návrhy pro doplnění. Ně, o některých už tedy hovořil paní Maria Arena, která zastupuje výbor pro zaměstnanost. Vím, že je nás zde mnoho, kteří uznáváme, že nezaměstnanost mladých je a bude velkou výzvou, takže předložím návrhy ve smyslu zapracování pomoci z tohoto fondu pro mladé lidi, kteří předčasně opustí školu nebo kteří výjdou tedy ze školy a nebudou mít práci protože tam je vlastně nezaměstnanost u těchto lidí vyšší než 10%. Fond pro přizpůsobení se globalizaci měl podporovat také zaměstnance, jejichž pracovní místa jsou ohrožena restrukturalizací. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. The... Velice děkuji dalším stínovým zpravodajem. Za EKR máme někoho za EKR? Nikoli. Takže pan Katajnen, prosím. A paní Katajnen, pardon. Děkuji za slovo. Já bych rovněž chtěla poděkovat našemu zpravodaji. Komise opravdu přepracovala eh, to, jak má tento fond fungovat. Jednak se tam eh, snižuje ten práh z 500 na 250, také komise rozšířila rozsah působnosti tohoto fondu, což je pozitivní, ale eh, vystávají otázky, jaké budou dopady těchto změn. Mm, možná, že zde bude větší počet menších nebo žádostí o menší objem. To znamená, nakonec zase naroste byrokracie a také administrativní náklady, které s tím budou souviset, také se tím možná zase prodlouží všechny ty lhuty, když tam bude více těch žádostí o ty menší projekty. Myslím si, že bychom se měli zamyslet nad tím, zda je to opravdu dobrá myšlenka snížit ten uh, práh. Dokonce zpravodaj navrhuje ještě to dále snížit z 250 na 150. Opravdu mm, by mě zajímalo, zda pomýšlíme i na dopady, které to bude mít v praxi. Jak pak bude docházet k čerpání prostředků z tohoto fondu? Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci je specializovaný nástroj pouze pro velice specifické podmínky a cílem bylo reagovat na velké otřesy na pracovním trhu. Ehm, je to opravdu pro situace, kde Evropská unie může přinat přidanou hodnotu, protože jinak jsou odpovědné členské státy ehm, vypracovat si ehm, příslušné pracovní trhy a vzdělávací systémy, politiky zaměstnanosti. Ehm, souhlasíme s tím, že zpracování při eh, těch žádostí má být urychleno, protože zatím je ta lhuta až 6 měsíců, což opravdu není nějaká rychlá reakce. Takže to je vše z mé strany, to jsou všechny mé komentáře. Děkuji. Paní Vana, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, já budu velmi stručná. Je obecně známé, že důvody pro tento fond jsou pozitivní. Máme dobré konstruktivní jednání se spravodajkou Marie Arena. Vítáme především, jak už řekli mi předřečníci, že ta oblast působnosti se rozšiřuje také na přechod k nízkouhlíkové ekonomice aby bojovala proti negativním dopadkům digitalizace a automatizace a také, že ta kritéria se snížila z 500 na 250 propuštěných zaměstnanců. Vítáme tedy také, že protože v mnoha regionech nejsou takové velké podniky, aby a těch 500 hm, zaměstnanců bylo příliš vysoké číslo. Vítáme také zvýšení rozpočtu pro fond a celkem tento fond je pro nás velice důležitý nástroj solidarity, podpory pro zaměstnance a pro poli- aktivní politiku na prac- začlenování do pracovního trhu. Děkuji. Děkuji, nyní paní Damato, prosím. Mm, děkuji za slovo. Já chci říci, že cílem tohoto fondu je ukázat solidaritu a prokázat podporu lidem, kteří jsou propuštěni z práce, ale také živnostníkům. Jejichž činnost musela skončit v důsledku restrukturalizace podniků, pro které pracovali. Mm, propuštění cítili na vlastní kůži důsledky globalizace a také i důsledky finančních krizí. Evropská komise ve svém dokumentu posuzuje efekt globalizace a také hovoří o vývoji poptávce po zručné manuální pracovní síle. Komise zde konstatuje, že existují určité nástroje, zabývá se těmi nástroji, které mají zlepšit určité negativní jevy. V souladu s principy solidarity bude zapotřebí předpokládat eh, to, že globalizace bude mít negativní dopady a také i, že technický dopad bude mít určité negativní dopady. A proto je zapotřebí systémy sociální ochrany pozměnit a zkvalitnit. Musíme zvážit také specifický charakter terciárního sektoru. Musíme poskytnout náležitou ochranu pracujícím a například tam, kde to bude možné, musíme zohlednit i možnost rozšíření eh, i na terciární sektor z preventivního hlediska. Myslím si, že bychom měli rozšířit ještě způsobilost eh, těchto opatření na všechny zaměstnance. Myslím tím tedy zaměstnance, kteří pracují na plný pracovní úvazek, na částečný pracovní úvazek a i mělo by se to tedy vztahovat i na živnostníky. Měli bychom mít na mysli zejména ty regiony a ta odvětví, která byla nejvíce zasažena těmito jevy v minulosti. Někdy se domníváme, že komise nejedná dostatečně rychle, um, trvá velice dlouho, než se vypracuje analýza celé situace a důvodů masového propouštění, hromadného propouštění. Myslíme si proto, že by komise měla postupovat rychleji, že by měla požádat o technickou eh, pomoc někdy ještě předtím, než bude podaná ta konkrétní žádost. Děkuji. Thank you very much. Now I... Uh, Děkuji. A nyní pan van Nistelrooy ve zkratce. Vždyť přece mě znáte, budu se pokoušet. Uh, já mohu podpořit přístup kolegy, ale 150, eh, 150 to bude takové oslabeno ve stavu ekonomiky. Já bych si přál daleko bližší propojení tohoto globalizačního fondu, tohoto nástroje s fondem který má bojovat proti negativním dopadům propouštění ve světle ekonomiky, protože to souvisí s mnoha žádostmi. Bankovní sektor v Nizozemsku, mm, ty dostanou peníze příští týden, jako globalizace nebo Air France takže já bych rád eh, tady viděl užší vztah se sociálním fondem, protože tam je to přesně tak. Prostě připravit lidi eh, k no, na novou situaci na trhu práce. Jeden fond funguje na ústřední úrovni, druhý na decentralizované úrovni. Když to bude na 150, tak to bude velmi oslabené. Je to globalizace nebo propouštění, protože někdo chce více vydělávat. A možná jde o vydělávání. Ano, podívejte se na globalizační fond. Takže Někdy je to v rukou státu nebo regionu, kde je určitá sociální politika. Teď je to nezávislý nástroj a bylo by lepší, aby lidé, pokud jim jde o práci, aby se to jednoduše propojilo na sociální fond. Těch 150 to může být tak oslabeno v mnoha částech Evropy, už se o tom mluvilo v tomto výboru, ale prostě jenom taková úvaha. Teď dám hm, slovo paní Volčanová z komise z DG pro zaměstnanost. Mnohokrát děkuji a děkuji zpravodaji za stanovisko. Já bych se ráda k návrhům ohledně stropu vyjádřila. My jsme zanalizovali podrobně, jak propouštění může mít vliv na různé členské státy a vlastně stávající číslo 500 jsme Eh, rozdělili. že máme 250, no, to je méně relevantní pro velké státy, více relevantní pro malé státy, ale to je eh, dobrá rovnováha. Pochopitelně bereme v potaz všechny vaše názory a stávající diskusy. Pokud jde o délku postupu, myslím si, že je to velice technické a mohlo by dojít na bilaterální diskuse 15 dní je téměř nemožné, protože na překlad do všech jazyků, dejme tomu, potřebujete tři týdny, takže i ten překlad trvá déle, než co navrhujete, ale je to velmi technické a můžeme si o tom podrobně bilaterálně promluvit. Pokud je o spolufinancování, musím poděkovat za podporu harmonizace EGF a ESF, protože jsme dostali zpětnou vazbu od všech aktérů a zjistili jsme, že spolufinancování nastavené stejně by bylo lepší pro budoucnost financování po roku 2020 beru na vědomí také tu podporu z vaší strany, protože jste ve většině vyjádřili eh, rozšířenou působnost a také ty různé účely, které by měly být eh, způsobilé. Dejme tomu nízkouhlíková ekonomika, dopady digitalizace. Nicméně jsme se EFG rozhodli neprotahovat do takzvaných potřeb mladých lidí ve vzdělávání, protože si myslíme, že komise nabízí mnohé jiné programy za tímto účelem jako ESF Plus a jiné záležitosti pro řešení takovýchto problémů, které se postupně vytrácejí během posledních let díky pochopitelně rozvinuté ekonomice. Pokud jde o bankovní sektor. Tady dvě připomínky a já se k tomu musím vyjádřit. Tak vlastně k tomu, co říkal pan, pan Nistelrooy a také pokud jde o podporu firm společností. Bankovní sektor nebyl podpořen díky globalizaci, ale díky dopadům hospodářské a finanční krize, protože EFG teď právě funguje i za tímto účelem a Nizozemsko odůvodnilo svou žádost právě těmito dopady hospodářské a sociální krize. Takže to by se nemělo týkat globalizace. A pak, a pak jsem tedy uh, slyšela něco o podpoře společnosti a podniků. EFG podporuje, a to zdůrazňuji, pouze propuštěné pracovníky. Ti, kteří jsou propuštěni z různých uh, důvodů. Čili nedochází na podporu podniku jako takového. Na toho se nesmí zapomínat v rámci EFG. Jedná se pouze eh, evropské pracovníky zde, kteří jsou propouštěni důsledkem negativního vývoje. Ano, a do budoucna to bude více než globalizace, vzhledem tomu, že neexistuje definice globalizace, aspoň my nejsme si vědomi definice globalizace jako takové. Do budoucna se nebude jednat pouze o globalizaci, ale myslíme si, že během posledních let se EFG stalo značkou, dobře známou značkou, především pro ty, kteří z toho těžili a my jsme se rozhodli to zachovat a, a také zachovat návrh komise eh, a toho názvu eh, s ohledem na globalizaci, protože eh, víceméně všechno nebo hodně věcí se týká dnes globalizace. Pan Dojč na závěr diskuse. Mnohokrát děkuji. Přejdu do maďarštiny. Mám jen několik velmi stručných připomínek, abych nezdržoval. Děkuji všem kolegům za cené příspěvky. Také já jsem to už zdůraznil a ještě jednou bych to chtěl zdůraznit, že jistě všichni chápeme, že EFPG je doplňková, má, hraje určitou doplňkovou v takovou tu do, do, doplňující funkci ve speciálních případech eh, s negativním dopadem na pracovní trh a s rychlým efektem. Samozřejmě potřebujeme regionální a lokální iniciativy pro eh, zajišťování nových pracovních míst, využívání fondu soudržnosti a tak dále. Souhlasím s panem Lambertem v té věci, že jsou, tak je také mnoho možností a nástrojů v rámci sociálního fondu, aby se bojovalo proti negativním dopadům na pracovní trh. Ale zde hovoříme o té doplňkové funkci, tak aby ten postup byl zjednodušený a efektivnější. A druhá věc, kterou bych chtěl říci, je, že jsem zcela otevřen také tomu, aby zde byla zohledněna nezaměstnanost mladých při změně toho nařízení nebo tedy v tom našem stanovisku. A na, také bych chtěl poděkovat zástupkyni komisi za to, že je otevřená. Samozřejmě máme ještě několik technických otázek, o kterých musíme spolu diskutovat. Možná, že to, co jsem řekl, nebylo úplně jasné, Takže vypadá to takto ten samozřejmě ta žádost musí být předložena, ta se musí přeložit, to trvá týdny, to je pravda, ale jakmile je hotový překlad, tak potom do vyhodnocení té žádosti tam je stanoveno 60 dnů, ale já si myslím, že 45 je dostatečných. A jakmile bude předloženo to zhodnocení, tak buď tedy komise rozhodne o podpoře eh, z toho návrhu, z tohoto fondu, a nebo ne. A potom je tam uvedeno as soon as possible, co nejrychleji. A já si myslím, že i zde by měla být lhůta. Já navrhuji 15 dnů, mohlo by to být třeba i 20, řekněme, ale ne as soon as possible, protože to by mohlo znamenat třeba celé měsíce. Myslím si, že zde potřebujeme stanovit nějakou jasnou konkrétní lhůtu. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám všem. Máme, pracujeme pod časovým tlakem, jako vždy. Vlastně u všech našich stanovisek tomu tak je. Takže podle na harmonogramu máme krátkou lhutu. Středa 3. října do 17 hodin a děkuji vám, abyste předkládali pozměňovací návrhy v angličtině, pokud je to možné, aby bychom to stanovisko měli hotové pro hlasování ve výboru EMPL. Takže ve středu 3. října v 15 hodin. Děkuji vám za tuto diskusi. A nyní se posunujeme k dalšímu tématu na programu a to je prezentace návrhu stanoviska o zavedení programu Invest EU. Věcně příslušný výbor je budget a ekon kteří, které na tom spolupracují. A naše zpravodajka u tohoto stanoviska je slečna Westfal. Takže já vám dávám slovo tedy a bez dalšího, abychom měli potom čas na diskusi. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, kolegyně a kolegové, já bych začala tím, že řeknu určitou starou známou pravdu, strukturální fondy jsou proto, aby zlepšovaly život lidí v Evropské unii. Strukturální by fondy by měly na jedné straně vytvářet pracovní místa, zlepšovat infrastrukturu, bojovat proti klimatickým změnám, podporovat univerzity, ale také malé a střední podniky. Náš výbor se zasazuje proto, aby tato podpora existovala i v budoucnosti, zejména když má být nižší rozpočet. A všichni víme, že v budoucnu by, bude moci být podpořeno pouze málo projektů, protože bude málo prostředků. Proč tomu tak je? V této souvislosti jsem se právě mám velké obavy ohledně návrhu komise, co se týká programu Invest EU. Invest EU by měl podporovat soukromé investice tak aby existoval, protože poskytuje určitou rozpočtovou záruku. To by mohlo být smysluplné, určitě by to pomohlo při financování některých, říkám některých projektů, ale domnívám se, že jsou zde jiné projekty než ty, které obce a města a regiony předkládají z mého pohledu strukturální fondy se svým decentralizovaným použitím jsou je něco úplně jiného než program Invest EU. A z tohoto důvodu, vážené kolegyně a kolegové, zamít, odmítám to, aby strukturální fondy byly, měly přispívat k financování Invest EU. Na jedné straně souhlasím s oběma zpravodají, toho obecného nařízení. Ano, měly by se vytvářet synergie, ale ne pro ty plány, že by oba tyto nástroje by měly být finančně propojeny, promíchány. Proto vyškrtávám v tom mém stanovisku to, to member state compartment. Kolegové, jakožto zpravodajka tohoto stanoviska za regi, samozřejmě musíme eh, mít na paměti naše strukturální fondy a zohledňovat to. Ty Další některé myšlenky toho Invest EU považuji za dobré a za správné. Existují tam zlepšení, výrazná k zlepšení v, e, ve srovnání s FC a FC2. Myslím si, že je například fajn, že je tam taková ta poradní platforma, která by měla být zřízena pro, jako poradní orgán pro investiční projekty. Vlastně lidé, kteří předkládají ty návrhy, aby vlastně měli nejen možnost tedy využít to Invest EU, protože pokud nějaký nápad nebude způsobilý pro investování z Invest EU, tak by měli mít také možnost uvažovat o využití strukturálních fondů a tato poradní platforma by měla vlastně sloužit tady k tomuto, tak v tom případě by to byla skutečně skvělá služba. Kolegyně a kolegové, já vím, že můj návrh určitým způsobem zohledňuje strukturu Invest EU, protože si myslím, že tady ten, v tom návrhu jsou určitá zhoršení a proto v tom mém stanovisku já se soustředuji na některé konkrétní body a děkuji sekretariátu velmi srdečně za spolupráci. Beato, ty si opravdu odvedla úžasnou práci, protože v, v celém textu je potřeba najít souvislosti s členskými státy a toto všechno zdůraznit. Co se týká připomínek a spolupráci, spolupráce s kolegyněmi, na to, se všechno velmi, na to na všechno se velmi těším a děkuji vám za pozornost. Děkuji. Budeme nyní pokračovat eh, s tínovými zpravodaji a paní Spiraky. Chcete mluvit? Nebo někdo za paní Spiraky? Ne? I, I can give, give a reply. I totally agree with, with já bych chtěla říct, že s tím obecným přístupem souhlasím. Měli bychom vědět, že zřejmě se jedná o určité úvahy, které se neodehrávají na začátku toho programového období, ale spíše na konci programového období. Některé členské státy zkrátka zde neodvádějí dobrý výkon a může se stát, že vlastně na konci eh, ty peníze, které nejsou dočerpány, by se daly zpět do toho Invest EU. Já jsem měl horizont, tam je to vlastně něco jiného, protože tam se to um, začíná plánovat na, na počátku toho období. Myslím si, že možná pro členské státy to může být zajímavé, protože tam opravdu některé prostředky zůstávají nevyčerpané. Takže ty členské státy si třeba v určité chvíli, třeba v polovině toho období, mohou jak si uvědomit najednou, eh, používáme dostatečně ten nástroj, takže ty peníze vlastně se nevracejí. Já opět to spíše mm, říkám spíše jako takovou otázku pro všechny. Může se stát, že dojde k okamžiku, kdy taková diskuse nastane. Děkuji. Nyní pan Jakovč. Ne, ještě paní Tomašič a pak pan Jakovčič. Děkuji za slovo. Program Invest EU má přinášet rozpočtovou záruku EU na podporu investic a přístupu k finančním prostředkům v EU. Je to tedy záruční fond, který vlastně vychází ze zkušeností FSIF. Podle komise by tento nový nástroj měl maximalizovat dopad rozpočtu Evropské unie tím, že zde bude jednoduchá struktura, která už vlastně bude eh, která vlastně přinese různé stávající nástroje do jednoho takového zastřešujícího nástroje. Eh, Můžeme hovořit o vztahu mezi těmi jednotlivými eh, nástroji. Je zde také úloha místních a regionálních orgánů a provádějících partnerů. Všichni víme, že pro víceletý finanční rámec na rok 2001 až 2027 navrhuje komise snížení o 10 u všech těch fondů ESI v porovnání se stávajícím VFR ale na, je zde také nářízení o společných ustanoveních, kde se říká, že e, prostředky z fondu ESI mohou být e, převedeny do Invest EU nebo mohou být převedeny do jiných nástrojů nebo programů. Celkově to může být 5 celkového přídělu z fondu v rámci sdíleného řízení může být převedeno do fondu Invest EU, ale já se obávám, že Eh, to nakonec dopadne tak, že členské státy budou mít ještě méně prostředků eh, z fondu soudržnosti, které budou moci čerpat. Myslím si, že to tedy povede ke snížení prostředků na projekty politiky soudržnosti a to není řešení, to není dobré řešení. Proto navrhuji nebo podporuji to, co říká eh, zpravodajka, to znamená zrušit takzvanou složku členského státu Fondu Invest EU. Děkuji a nyní pan Jakovčič. Ehm, děkuji za slovo. Já bych se také rovněž eh, chtěl stručně vyjádřit v této diskusi. Mám několik myšlenek, několik podnětů. Je zde mm, eh, myšlenka skombinovat ESIF a eh, Invest EU tento program. To je takový, taková hlavní myšlenka. Pak uh, mám ale zásadní otázku. Bude tam mít tedy tu hlavní roli Evropská komise místo EIB? A také se chci zeptat, jak Evropská komise zvládne související rizika? A jak se komise, komise se nějak jak si přemění přes noc v nějakou banku, v nějakou bankovní instituci, to jsou věci, o kterých bychom měli vést vážnou diskusi. Pokud chceme přelákat investory, pokud chceme podporovat investice, tak to sebou nese určitá rizika a někdo ta rizika musí nést nebo, nebo nějaké eh, usměrnit. V minulosti to tedy byl ten fond ESIF a EIB. Tam byla určitá tedy důvěra, že EIB prosazuje dobrá řešení. Takže to je má první otázka. A druhá věc. Teď řeknu něco, co možná nebude znít úplně politicky korektně. Hmm, návrh komise je stále dobrý hlavně pro Itálii, Německo, Francii, to znamená pro ty velké země. Pro, pro ty velké země je to příznivější ten návrh. Já bych chtěla, aby i malé členské státy si mohly, mohly vlastně požívat stejných příležitostí, které nabízí takový fond. Protože skutečností je to, že malé země potřebují větší investice, protože tam třeba dochází k tomu odlivu mozku, nebo je tam třeba problém s nezaměstnaností. Například z Chorvatsko odešlo 10 tisíc lidí jenom za posledních několik let. A počet osob, počet obyvatel Chorvatska poklesl z 4,5 milionu na 4 miliony. To je opravdu dramatická změna, takže potřebujeme investice zejména do těch jižních evropských zemí. Fond ESIF zjednodušil Eh, ty různé postupy. Myslím si, že bychom to měli brát v úvahu i v budoucnosti, v těch budoucích návrzích. A také bychom neměli zapomínat i na budoucí potřeby investic. Často říkáme, že už nechceme investovat do infrastruktury, ale eh, samozřejmě, že to bude nutné, protože investor, eh, pardon, infrastruktura může přinést lepší rozvoj a více příjmů. Také víme, že třeba ve Středomoří je mnoho zemí, kde je stále vysoká nezaměstnanost, zvlášť mladých lidí. A um, tyto země často žijí do velké míry z turistického ruchu, takže potřebujeme i podpořit tento sektor, potřebujeme tam provést tu transformaci. Takže je důležité, abychom udrželi mladé lidi třeba na řeckých ostrovech, aby neodcházeli. Hm, pokud chceme, aby lidé neodcházeli ze Španělska a z Portugalska, já jsem navštívila letos v létě Jižní Francii a uvědomila jsem si, jaké výzvy tam musí řešit v souvislosti s cestovním ruchem. Takže já doufám, že také to vezmete v úvahu. Děkuji, nyní paní Vana. Děkuji, děkuji paní předsedkyně paní kolegyně zpravodajko, já bych chtěla podpořit tu vaši linii, kdy dáváte vlastně zamítáte možnost využití prostředků z se strukturálních fondů do Invest EU. To už to není první pokus, už zde to zamítli v rámci e, nařízení Omnibus, rada už to zamítla. A myslím si, že, se stále, že stále zde máme ten týž, ten samý návrh. Zase jde o regionální fondy, strukturální politiky, fondy soudržnosti. A tady, aby se to převedlo do tohoto nového nástroje, pro nás je to opravdu a musíme to stále eh, znovu říkat, stále opakovat. Strukturální fondy, vlastně tam jsou různá ta kritéria, o která, by, která bychom ztratili v rámci Invest EU jako princip partnerství, sociální oblast, lidskou dimenzi. A to všechno, mm, co já si myslím, že v posledních letech ty věci, o kterých jsme rozhodli v našem výboru, bez odhlednutí, s odhlednutím na, té, na kritiku účetního dvora. Například by se mělo hovořit o více sociálních investic do sociální infrastruktury, která vůbec není zohledněna v rámci EFSI, čili já si myslím, že opravdu bychom toto měli silně kritizovat na základě dobrých argumentů protože co se týká, a měli bychom skutečně vyškrtnout tu možnost převodu prostředků z fondu, se strukturálních fondů do Invest EU. Invest EU. Děkuji, paní Damato. E, děkuji, paní předsedkyně. A na jedné straně takový program, který by měl pouze jeden e, soubor pravidel, by měl přinést určité zjednodušení, ale na druhé straně, stejně jako si sebou nese určité kritické prvky, takže ani u tohoto nástroje nemůžeme říci, že by byl imunní vůči těžkostem spojenými s čerpáním. Zároveň musíme bojovat také proti možným spekulacím Musíme se vyhnout tomu, aby veřejné finance byly potenciálně využity na nějaké mm, riskantní transakce. E, členské státy by mohly přispět k záruce tím, že budou částečně spolufinancovat. Že tam bude určitá míra spolufinancování. A máme zde i zdroje z Fondu soudržnosti, které jsou určené spíše těm méně rozvinutým regionům. Komise by měla zabezpečit, mm, aby to vlastně bylo navázáno na konkrétní členský stát. Myslím si proto, že je důležité, aby zde byla provázanost, která by reagovala na skutečné potřeby těch nejznevý, nej, více znevýhodněných regionů. Chtěla bych navrhnout ještě jednu změnu. Musím připomenout, že i Evropský parlament zde má svou roli, protože to je jediný volený orgán. Evropská komise nám zde přisoudila spíše takovou pasivní úlohu, a u programu Invest EU by došlo k situaci, kde komise by měla mnoho pravomocí a komise by se stala určitou bankou, ale komise mm, nemá mít takovou úlohu, pokud eh, mají být respektovány evropské smlouvy Evropské unie. Pokud jde o výběr finančních partnerů, Eh, tak eh, jsou zde jednotlivé naplánované aktivity, vyhodnocování rizik. To jsou všechno prvky, které jsou zásadní povahy. A které by určitě měly být ještě nějakým způsobem doladěny a v tom smyslu předložím pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji a dovolte mi také se k tomu vyjádřit sama za sebe. E, poté, co jsme si vyslechli stínové zpravodaje, bych ráda položila mm, zpravodaj otázku. Zpravodajce. Hledáme synergie mezi jednotlivými nástroji, mezi jednotlivými finančními nástroji, které se používají v Evropské unii. Myšlenka převést část strukturálních fondů do programu Invest EU. To je možnost. Žádný členský stát nemá takovou povinnost. A v některých případech existují projekty, které mohou využít eh, možnost eh, bankovního financování, nebo které tedy by byly způsobilé. Paní Král se hlasí. Já si tedy myslím, že my v tomto výboru musíme postupovat rozumně, moudře, musíme se zamyslet na tom, že členské státy by získaly určitou flexibilitu, aby mohly využít všechny ty nástroje. A stále musíme mít na paměti, že úplně na začátku těch úvah má být snaha o synergii takže otázka, máme ten návrh vyškrtnout? Slyšel jsem, slyšela jsem, co navrhují její stínoví zpravodajové. Tak by to bylo celkově rozhodnutí výboru Regi. Já bych ale ráda ještě řekla, že se nad tou věcí musíme velice zamyslet. Pak, jsou, pak tam a vzít v úvahu i budoucí vývoj politiky soudržnosti a všech dalších nástrojů. Ještě další kolegové se přihlásili, pan Olbricht a pak pan Krep, paní Krep. Eh, děkuji. Já nemám žádnou otázku a musím utíkat eh, na výbor pro rozpočet. Dovolte mi pouze několik eh, návrhů pro zpravodajku. Nejprve bych chtěla říci takový, mm, že když se připravujeme na VFR, co to vlastně je ten program Invest EU? Co, co tam vlastně má probíhat? Je to vlastně určitá, určitě, jak si pokračuje částečně ESIF. Je to tedy nějaký záruční fond, záruční schéma. Je to tedy určité záruční, určitá záruka, záruční režim. Dále, odkud eh, se budou brát peníze? My jsme vlastně vezmeme peníze a vytvoříme určitá okna. Například v horizontu jsme vytvořili takové okno, a pak vlastně si říkáme, jak vlastně budeme s tím oknem zacházet, kde, kde pro to okno najdeme rozpočet. A pak se vlastně stane, že to okno zmizí a dostane se někam zase jinam, eh, které je eh, do jiné oblasti, která je pod eh, jinou odpovědností. Zde je otázka určitého řízení. Já se tedy ptám zpravodajky, jak je to s tou politikou soudržnosti? Přece jsme vedli dlouhou debatu o finančních nástrojích v rámci politiky soudržnosti, které již existují. Máme s nimi zkušenosti, eh, víme, že také můžeme peníze jaksi zaparkovat určitým způsobem, když třeba nejsou využity. Ale panuje zde určitá obava a paní předsedkyně má naprosto opravdu Členské státy se mohou bát, že vlastně o ty peníze přijdou, tak uvidí, že to je vlastně určitá strategie exitu, jak ty peníze nějak ušetřit, jak je získat. Já bych navrhovala zpravodajce, aby do zprávy dala, že rezolutně žádáme, aby tam bylo tedy to okno pro soudržnost. Protože teď je to tak, že ty peníze se do toho Invest EU budou uh, posílat dobrovolně, ale vlastně nebude tam žádné to okno soudržnosti. Já si myslím, že se ty peníze eh, vyndají z politiky soudržnosti a pošlou se na nějakou jinou politickou koncepci a to bude skutečný problém. Máme zde přece ty vnitrostátní eh, obálky, vnitrostátní přidělení. Můžeme hovořit o těch jednotlivých nástrojích. Jaké třeba, jaké třeba mm, investování nebo jaký ten nástroj by byl lepší? Ale všechno by to mělo zůstat v rámci politiky soudržnosti, i když tam bude nějaký jiný nástroj. Prostě chci, aby to stále zůstalo v tom tématu soudržnost. Protože pokud to tam nebude, tak ty peníze zkrátka jaksi zmizí z té politiky soudržnosti a půjdou půjdou někam úplně jinam. Já už se omlouvám, já už musím běžet, jenom jsem to chtěla říct paní zpravodajce. Ano, děkuji. Já bych se nechtěla, jsem se původně nechtěla zapojovat do této debaty, ale ono to hodně souvisí s tím, co jsme připravovali v rámci všeobecného nařízení a tam vidíme také tyto škrty. Já chápu ty obavy, že vlastně některé členské státy by měly tedy problémy se získáváním peněz, ale když se podívám na ty možnosti prostě vzít peníze a převést peníze ze strukturálních fondů do Invest EU, tak jsem si jistá, že ano, samozřejmě je tam ta možnost, že ty peníze jaksi budou ztraceny, ale zase využití těch peněz bude daleko jednodušší, protože tam nebudou vlastně ty cíle Evropské unie jako partnerství, klimatické cíle a tak dále ty vlastně jaksi nebudou plněny, když se přesunou ty peníze do Invest EU. Takže když řekněme komisi, ano, vezměme tedy 20% peníz, peněz z politiky soudržnosti, těch se zříkáme a to přece nemůže být e, náš cíl, kde žijeme. Máme už o 10% méně nižší prostředky z politiky soudržnosti a peníze e, z členské státy musí víc těmito penězi. Všechny tyto otázky že to můžeme propojit, spolupracovat s Erasmem, s Invest EU, s Horizontem, s programem Life a tak dále, co všechno máme v rámci všeobecného nařízení tak aby bylo jednodušší eh, věnovat prostředky například na, invest, na výzkumné projekty. Ano, tak to podpoříme, ale žijí v členském státě, který vlastně hm, kde který už vlastně to, co máme v regionálním fondu, tak potřebujeme na provádění regionálních fondů a máme dostatek možností využít různé jiné projekty, jak se o tom zmínila Jessica a další. Já vás prosím opravdu, abyste nepodléhali lobování některých členských států a abychom měli na paměti to, za co my odpovídáme zde ve výboru. Odpovídáme za regionální politiku, za rozvoj sociální, ekonomické, regionální soudržnosti a ne za to, aby členské státy a regionální projekty, eh, regiony si mohly realizovat projekty, které nemají co dočinění se soudržností. To by vlastně toto může být financováno z politiky soudržnosti, takže prosím kolegyně a kolegy, abyste opravdu na toto velmi dbali, za co vlastně se zasazujeme a za co odpovídáme v našem výboru. Varuji před tím, aby tato možnost byla těch převodu prostředků do Invest EU a neměli bychom nechat takto vměšovat se do politiky soudržnosti. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Děkuji. Maletič. Paní Maletič. Mnohokrát děkuji, jen jednu větu. Já souhlasím zcela s tím, co jste říkala, souhlasím s tím, co říkal i A Já si myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, jak to, že je politika soudržnosti tak komplikovaná oproti, dejme tomu, NVSTU nebo Horizontu, jak to, že státy by raději věnovaly peníze do investe EU a do horizontu, než je pak vynakládat prostřednictvím eh, politiky soudržnosti. Já tady totiž nevidím žádné zjednodušení. Ten systém je daleko komplikovanější, než byl z této perspektivy. Je tady další, ještě větší podmíněnost než ve stávající perspektivě, takže bychom si měli promyslet, jak zjednodušit provádění politiky soudržnosti, aby nebyly státy vybízeny k distribuování fondů jinak. Čili jedna věta ke zjednodušení. Ano. Dovolte mi tedy jednu větu. A to je součást rozpravy k CPR, k, k dalším fondům, celému balíčku VFR. Pokud se na to podíváte, tak zjistíte, že na základě určitých úspěchů v této oblasti, v tomto období, programy centralizované zprávy eh, mají větší rozpočet a ty sdílené mají menší rozpočet. To je prostě trend. Je to trend celého balíčku a to z toho důvodu, že centralizované řízení je jednodušší na zprávu, jednodušší na audit, jednodušší na dosažení cílů, velmi rychle a ve většině případů se jedná o projekty, které snadno mohou podpořit banky, soukromí investoři a tak dále. Všechno ostatní, o tom se tady vlastně většinou mluví, když se mluví o politiku soudržnosti, to nejsou mm, takto bankovně likvidní projekty, ale postavit jeden projekt oproti druhému, to není, nejde, není to nápomocné ženským státům a nejedná se o nějaký lobbying ze strany ženských států, jedná se o celý proces, jak to vlastně bude do budoucna fungovat. Ale to je právě součást i dalších diskusí. Teď vím, že tady máme prezentaci návrhu zprávy, vyjádřuje se stínový zpravodajové a teď komise Máme tady někoho zde G. Ekfin. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji zpravodajce za návrh stanoviska. Děkuji všem, kteří do diskuse přispěli. Vypadá to, že budu muset hodně z vás dnes přesvědčovat. Ale asi na úvod bych začal vysvětlením toho, o co nám jde. Jak eh, správně říkáte, jedná se eh, o tu dobrovolnost. Eh, jedná se o volbu zemí a regionu, že ty peníze půjdou do EU. Hm, místní orgány se dobrovolně v tomto ohledu rozhodují. Cílem je zjednodušit synergie mezi řízeným managementem a úrovní EU, tak aby to bylo možné využít na určitých územních celcích. Čili abych to vysvětlil, pokud nějaký region chce využít okna členského státu, tak to neznamená, že třeba Kalabrie um, přispívá do toho okna a pak z toho jdou peníze Piedemontu. To ne. To není záměr komise. My věříme, že členské státy by těžily z, větší, z většího objemu financí, protože máme Eh, stoprocentní podmíněnost a jed, jednu sadu pravidel. A slyšeli jsme o fragmentaci. Ano, víme, že je to eh, problém a proto jsme eh, se snažili o to, aby 14 nástrojů s různou způsobilostí se dostalo pod jednotnou střechu. Takže si myslíme, že takovéto skloubení je možné, není to povinné a jakýkoliv fond, který půjde do Invest EU, bude právě odkloněn tomu členskému státu a ten členský stát se může rozhodnout to využít v regionu také. Čili smlouva příspěvkem členského státu a komise je vlastně taková dohoda, která se musí schválit toho obou straně. Nemůžeme aby to mít tak, aby jedna strana s tím nesouhlasila. Jakmile dojde na transfer do InvestEU, dojde na um, pochopitelně provádění podle pravidel InvestEU a bude dodržovat naše pravidla pro investici a implementaci a zprávy. Eh, také chceme upravit eh, pravidla pro státní pomoc, v tomto případě, aby to zjednodušilo život, protože víme, že to není úplně jednoduché. V případě státní pomoci se snažíme tedy zlepšit situaci, což také platí mm, pro splývaní grantů a různých dalších nástrojů. Je to velmi komplikované ehm, sdílet eh, finanční nástroje od sdílených a centrálně řízených. Chceme tedy, aby to okno členského státu život zjednodušilo a vypadá to že když budeme příliš úspěšní, tak eh, to bude pobídka pro členské státy takto odklánět peníze. Eh, jsou tam také určité termíny, když se ne, peníze nevyužijí, tak se vrátí do členského státu. Nemohou tam být zaparkovány věčně a čekat na podpis vzájemné dohody. Další věc. Také komise eh, zvolí prováděcího partnera. Jak víte, Naším jednotným partnerem je Evropská investiční banka. Klíčovým prvkem tohoto návrhu je rozšířit počet subjektů, které budou mít přímý přístup k našim zárukám a myslíme si, že to bude eh, zdravá soutěž aby bylo možné eh, si volit mezi partnery. A na základě návrhu členského státu podepíšeme takzvanou příspěvkovou eh, smlouvu. Já musím zdůraznit, jak je důležité, aby náš program byl hm, otevřen nejenom EIB, ale i jiným institucím z malých velkých členských států, eh, které pak budou mít přístup eh, k těm zárukám, protože pro malé státy je velice těžké přijít s projekty takového objemu, které budou akceptovatelné pro Evropskou investiční banku. Eh, ti už vlastně mm, přistoupili k snahám omezit ty objemy, ale v některých dalších státech je to určitě výzva. Proto máme hodnotící proces pro mm, pilíř, tak aby bylo možné pomoci menším státům jo, a menším institucím, aby měli přístup k našim zárokám. Pokud budou dobře spolupracovat se skupinou EIB, mohou být eh, finančním zprostředkovatelem EIB skupiny. Eh, to je na nich. Minulém týdnu jsme zorganizovali workshop. Bylo tam hodně zemí, včetně hm, těch malých příslušných bank byly tam a tak to budou moci řešit ty objemy, které momentálně nemohou. Komise prý se chce stát bankou. Ne, komise se nechce stát bankou, tak jako v případě FC eh, máme eh, ustanovení, kdy komise eh, spravuje riziko a upravuje příslušná ustanovení, což platí v rámci EFSI a ta rizika, ta ustanovení nebudou založena na jednotném prováděcím partnerovi a na základě mnohých, které máme a z tohoto důvodu je tady potřeba zajistit, aby tyto informace byly konsistentní, což neznamená, že my budeme spochybňovat informace nebo due diligence, což je bankovní aspekt, který budou nadále provádět prováděcí partneři. My pochopitelně musíme skládat účty parlamentu, čili musíme se dodržovat určité operace, určité podmínky ze strany různých partnerů. Nechceme duplikovat bankovní aktivity. Takže to je v reakci na některé připomínky, chápu vaše obavy a doufám, že mé vystoupení pomohlo vysvětlit určité aspekty a teď dám um, slovo kolegovi z DG Regio, aby mě doplnil. Pokud dovolíte, stručně doplním to, co říkal kolega z Equinu. Mám za to, že Velká část diskuse dnes eh, eh, zrcadlí diskuse o omnibusu, proto Eh, tomu pečlivě nasloucháme a chtěl bych dovysvětlit ještě některé věci. V prvé řadě se mluví o finančních nástrojích. Nejedná se o politický cíl, jedná se o eh, to, jakým způsobem ty peníze eh, přivádět do koncového bodu, čili implementovat je tak, aby to bylo nízkonákladové a zároveň to bylo ziskové, aby to přinášelo přidanou hodnotu. Bylo tady řečeno, že je to dobrovolný příspěvek, to znamená, že tím členské státy pak mají možnost ty regionální fondy upravit eh, díky finančním nástrojům, které je možné upravovat podle CPN pravidel, což může se provádět pravidel, eh, paralelně, pokud je to pro ně ta řádná volba eh, nebo nejlepší volba, jak řešit své potřeby. Je to tedy ale na nich. A pak jedna věc, a to zohledňuje i to, co jsme říkali v rámci Omnibus, není to transfer. Transfer podlehá jinému článku. To jsou peníze, které jdou z, mm, z fondu soudržnosti a pak už tam nejsou žádné podmínky. Ehm, tento návrh zajišťuje, aby fondy, které jdou do Invest EU, e měly jasné propojení eh, s původem v kontextu partnerské dohody nebo v rámci implementačního období. To musí být peníze, které pocházejí z nějakého programu a musí plnit určité cíly. Musí tady být jasné pojítko, neznamená to, že to in, vložíte do Invest EU a tím to končí musí to plnit podmínky eh, původního členského státu a tyto členské státy musí vyjednat detaily, včetně také žádného eh, podávání zpráva. z toho mohou vyplývat určité výhody. Členské státy se musí rozhodnout, zda to zapadá do jejich Um, kontextu, díky riziku, díky nižší správě, díky nižšímu uh, zatížení. A to se musí zhodnotit sami. A ještě na závěr, co jste říkali o synergiích. Dřív to bývalo tak, že fondy sdíleného managementu mohly přispívat, ale to se stalo pouze hybridní iniciativy pro malé střední podniky a mělo to velké eh, složitosti. A pokud něco takového ale chcete mít, je třeba mít jednotná pravidla, stejná, přispěje to do Invest EU a pak se to provádí podle těchto příslušných pravidel. Děkuji mnohokrát. Mnohokrát děkuji Děkuji za eh, tato vysvětlení. Už máme zkušenost z omnibusu. Bylo užitečné si vyslechnout ECFIN eh, a teď dám slovo paní Vesfal. Ano, já bych začala tím, v podstatě, že zopakuji to, co jsem již říkala před dvěma roky, co se týká FC nechci, aby byla věnována politika soudržnosti na oltář EFSI. A teď vlastně se zase vracíme k tomu jádru, protože my jsme vlastně ve všech, v těch posledních letech se snažili zjednodušovat věci, tak aby vlastně skutečně ty prostředky, co došly k těm regionům, k těm lidem, Prostě všechny ty věci, za kterých jsme, o které jsme se zasazovali v tomto výboru posledních deset let a na kterých jsme pracovali, to znamená zjednodušení, flexibilnější využití. A to všechno tedy souvisí s tím aby to bylo lépe propojeno, to je naše práce a já jsem od začátku říkala, moje práce je postarat se o to, aby toto v tom stanovisku, aby strukturální politika nebyla jaksi věnována na oltář něčemu jinému, ale právě, aby se k tomu přispůsobovalo, protože strukturální politika a peníze ze strukturální politiky, ty jdou do infrastruktury, do boje proti klimatickým změnám, do podporu a vytváření pracovních míst, do podpory univerzit, malých a středních podniků. A toto všechno eh, se týká přímo lidí. A to je to, o co jsme se vždy zasazovali v tomto výboru. Jsme proto, abychom abychom více politiku EU zviditelňovali a přibližovali lidem. A teď zase nejen co se týká všeobecného nařízení, jsme vedli tyto diskuse a opravdu považuji za naléhavě nutné, abychom, aby to Samozřejmě je zde to obecné nařízení a všechna ostatná stanoviska nebo všechna ostatní nařízení nebo zprávy, aby se orientovali tímto směrem. Nemůže tomu být tak, že zde máme eh, nějaké stanovisko, které má úplně jiné úmysly. Proto eh, spolupracujeme těsně a dobře i s ostatními výbory a já jsem přesvědčena o tom, že už jsme eh, vedli tedy minule tuto diskusi a budu se o to zasazovat i v rámci svého stanoviska. Věřím, že musíme dostatečně jasně a hlasitě říkat, jsme podporujeme regionální politiku a to jsou věci, které jsou určeny lidem a nenecháme nic obětovat tomu. Děkuji. Věcně příslušný výbor je Ekon a Budget a ty budou hlasovat 19. 19. a 20. listopadu. Takže my musíme o našem hlasovi, eh, stanovisku hlasovat 25. listopadu na mezi, mimořádné schůzi REGI. Proto navrhuji pozně, lhutu pro pozměňovací na ve čtyř, do 4. října ve čtvrtek, abyste mě, ale ve 12 hodin v poledne, abyste, takže 4. října v poledne a žádám vás, abyste předkládali pozměňovací návrhy v angličtině. Jestli je to možné tedy, pokud je to možné. 4. října. Mhm, 4. října, ještě opakuji. Poledne je lhuta pro pozměňovací návrhy. Pokud možno v angličtině. To věci usnadní. A nyní se posuneme tedy k poslednímu bodu dnešního programu. Omlouvám se, že jsme nabrali už určité spoždění, ale náš poslední bod je výměna názorů diskuse o návrhu komise pro mechanismus řešení právních a správních překážek přeshraničním kontextu my jsme věč, příslušní, odpovídáme za tento legislativní akt a naším zpravodajem je pan Van Miltenborg. Já budu hovořit svou mateřštinou, ale pokusím se to sestručnit. A k tomu přispěje to, že budu hovořit svou mateřštinou, protože se umím lépe vyjádřit. Takže budu hovořit nizozemsky. Myslím si, že je pro všechny jasné, že přeshraniční spolupráce v Evropě je mimořádně důležitá. Pouze 40 území Evropy, plochy Evropské unie tvoří mm, hraň, příhraniční regiony, 30% obyvatelstva tam žije a také 30% HDP se tam vytváří. Již jsme to viděli ve sdělení komise, které hovoří o podpoře růstu v přeshraničních regionech v posledních letech, že je zde ještě obrovský nevyčerpaný potenciál a že je také velký potenciál v oblasti růstu je zde celá řada projektů, a návrhů, ale bohužel ještě existuje hodně správních a právních problémů, které po celou dobu zde byly určitá, určité služby nebo nabídka určitých služeb, které se například využívaly nebo měly být využívány v Nizozemsku, ale byly obrovské problémy s tím, aby byly mohly, mohly být používány i přeshraničně. To též platilo i pro nezaměstnané, kteří například velmi těžko nacházeli práci na druhé straně hranice právě kvůli administrativním a právním překážkám, čili je zde stále hodně těchto překážek, které škodí přeshraniční spolupráci v Evropě. Komise chce tedy vytvořit z toho tohoto důvodu mechanismus, který a i vlastně nový nástroj, takovou novou skříňku s nástroji pro usnadnění této přeshraniční spolupráce. Vedle územní spolupráce je zde tedy možnost programu Interreg, pro využívání prostředků a vedle toho je zde tento nový nástroj. Nástroj, který je, má určitě dobré úmysly, ale když se podíváme na to, co se odehrálo v posledních měsících, hodně lidí vítá návrh této komise, ale mají také určité obavy a kladou si otázku například o tom, zda tento mechanismus má zůstat na dobrovolné bázi když tedy, protože zda tedy je zde také otázka subsidiarity a rozsahu tohoto nástroje. Zde si myslím, že si musíme být skutečně dobře vědomi, co potřebujeme a také potřebujeme spolupráci členských států k tomu, aby odstraňovali překážky přes hraniční spolupráci. Já tedy jsem pracoval na návrhu zprávy, která považuje, aby, požaduje, aby se právě odstraňovaly tyto překážky, a také vyžadujeme k tomu pomoc členských států. Myslím si, že musíme všichni spolupracovat na tom, abychom usnadňovali život a členské státy musí být po našem boku, tak protože je jasné, že oni také mají co říci k využití tohoto mechanismu. A myslím si, že v konkrétních specifických případech by členské státy měly rozhodovat o tom, zda tento mechanismus vyží, využijí nebo nevyužijí. Měli bychom se také podívat na to, jak se ta pravidla mohou přizpůsobovat, eh, upravovat v jednotlivých zemích. V Nizozemsku například říkáme často, že někdy je obtížné splnit tyto cíle, pokud je tam příliš mnoho těch překážek nebo těch povinností, které jsou stanoveny. Já bych chtěl zdůraznit tu dobrovolnou bázi. To by mělo umožnit vyřešit problémy spojené s proporcionalitou a subsidiaritou, ale také co se týká oblasti působnosti, dosahu protože je velmi důležité, abychom v budoucnu díky tomuto mechanismu dokázali řešit problémy, které prostě zatím eh, řešeny nejsou. Takové řešení à la carte pro členské státy. To by skutečně umožnilo využívat ta jednotlivá řešení, která zde nastěňujeme. A je také potřeba mít určité kontaktní místo, určitého partnera, kam by se ti lidé, kteří narážejí na překážky, mohli obracet. Takže eh, zdám, kladu otázku, zda by neměly být ty body, ta místa pro přeshraniční spolupráci povinná. Já si myslím, že členské státy by měly být schopny vytvořit nějakou přepážku, nějaké kontaktní místo, kam by se lidé, pokud narazí na překážky, mohli obracet, tak aby bylo možno využít tyto jednotlivé mechanismy. Může to být nějaký čistě národní mechanismus nebo například eh, mechanismus pro Benelux v tomto konkrétním případě. Já si myslím na závěr tedy, že je to správný krok k řešení eh, problémů těch přeshraničních regionů, ale také potřebujeme ještě politickou vůli k tomu, aby se všechno toto prosadilo, aby to fungovalo, protože spolupráce mezi zemi a mezi regiony přeshraničními a komisí, ta je samozřejmě nutná, aby toto všechno fungovalo, protože to umožní zlepšit prosperitu přes příhraničních regionech a život lidí, kteří tam žijí. Děkuji, teď dávám slovo stínovým zpravodajům pan Zeller a pan van Mistl, Mistlroy. Pan Zeller byl zpravodajem na té, k té skupině nástrojů už existujících, které jsme vyvinuli a o kterých teď tedy se bude hlasovat. A to je právě ta cesta, o kterého kterou zpravodaj se snaží nastěňovat. To je něco, co by mělo být něco nového, něco doplňujícího. A to by měl být ten cíl. Tedy implementace tohoto nového nástroje. To asi bude trvat možná 4-5 let, aby to bylo skutečně funkční. Je to určitý nový orgán, nový mechanismus a lidé si musí naučit, musí si zvyknout na to, jak to bude fungovat. A já si myslím, že to je právě to, když se zabýváme tady tou přidanou hodnotou toho nástroje, na to musíme ještě pracovat a možná zde bude určitý časový tlak. Možná bychom potřebovali zorganizovat určité slyšení. Včera jsme měli slyšení v RPP o Interregu, o společném rámci a tak dále. A někteří lidé ho, například členské státy souhlasí s tím, aby to tento přeshraniční orgán měl určitou spolupráci. Eh, oni čekají na nějaký nový nástroj, který by vlastně v Bergy nebo ve Francii hrál tuto roli. Takže když pozorně nasloucháme, možná by bylo ještě důležitější pozorně naslouchat členským státům, jejich názoru v této věci. Já nevím, zda potřebujeme jít tak rychle. Já bych třeba raději zorganizoval takové slyšení, vyslechněme je, jejich zkušenosti jejich názory, protože oni mají velké eh, zkuš, máme zde nové nástroje nebo nový nástroj, ale teď otázka, jak tedy opravdu potřebujeme jít tak rychle, naslouchejme jim pozorně a uvidíme, jak to budeme řešit. Mrs. Krell. Děkuji. Nyní paní Krell, místo paní Marková. Ano, já chci říct, že paní Marková se omluvila takže já přečtu její komentář k této zprávě. Děkuji za spolupráci, vážený pane zpravodaj, vážení stínoví zpravodové. Myslím si, že tento přeshraniční mechanismus je užitečný nástroj a že budeme schopni vytvořit podmínky pro to, aby mohl být efektivně využíván. Dovolte mi ještě několik komentářů, které bychom měli vzít v úvahu. Jak víte, tak e, je zde určitá kritická pozice některých e, příhraničních regionů, takže bychom měli zdůrazňovat, že se jedná o dobrovolný mechanismus, že to bude volná e, možnost, bude to volná volba. Jinak se shodneme, že zde není nutné nějaká, nějaká nová finanční obálka k tomu, spíše je důležité spolupracovat mezi regiony a přinést pozitivní změnu pro naše občany. Je zde například spolupráce mezi Kélem a Štrasburkem, takže ukazuje se, že tyto přeshraniční projekty jsou efektivní. Pak jsou zde ještě další, třeba Komárno a most mezi Slovenskem a Maďarskem. Eh, takže tyto projekty třeba už existují, ale čas, který eh, by byl to opravdu, trvá to, nebo ty projekty mohou existovat, ale často to příliš trvá, jsou tam průtahy v různých správních postupech hm, na obou stranách členských států, takže je důležité zamyslet se nad odpovědností regionální a státní úrovně. Potřebujeme méně byrokracie, zaměření na konkrétní projekty, a na to, aby to celkově zlepšilo kvalitu života. Pokud s ním snížíme právní a správní překážky, může to zlepšit přístup ke zdravotnictví, podnikání, zlepšení dopravy. Naše celkové cíle by měl být harmonizovaný rozvoj v Evropské unii. A já se domnívám, že můžeme najít dobrý kompromis. Děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní za EKR, kdo se ujme slova? Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Já zde mluvím jménem pana Petrovského. Evropská komise v tomto balíčku o regionální politice navrhuje nový mechanismus, který má řešit, zjednodušit provádění přeshraničních projektů. Evropská, vypadá to, že Evropská komise se domnívá, že potřebujeme nějaký nový nástroj. A proto je možné, aby na obou stranách hranice se, by se po dohodě uplatňoval právní systém jednoho z těch členských států. Komise chce, aby všechny členské státy eh, používali tento nástroj na obou stranách hranice, aby se odstraňovaly správní překážky. Proto je zde navržen nástroj, který se má použít na aktivity v těchto přeshraničních regionech. Ale na druhou stranu je zde článek 9.2d, písmeno D, a tam se říká, že tam vlastně není, nebo není tam žádná časová lhůta, nějaké časové období a to je nepřijatelné, protože pokud se použije tento nástroj na žádost eh, veřejných i soukromých subjektů, fyzických osob, eh, právnických osob, různých organizací, také jsou ty organizace, které jsou přímo, eh, vznikly přímo kvůli přeshraniční spolupráci. A toto všechno pak může vést k situaci, že ten nástroj se může používat ve velice silném měřítku, ne pouze v nějakých výjimečných situacích. Může dojít k situaci, kdy mm, zákony jednoho členského státu budou konsistentně uplatňovány v druhém členském státu. Já si myslím, že to může nést mnoho povinnost, pardon, mnoho komplikací. Může to sebou nést i různé právní závazky a pokud eh, si vezmete na svá bedra nějaké právní závazky, tak to pak může mít zase i právní dopady. Takže pokud je zde nějaký jeden přeshraniční projekt, tak dobře, tak tam může být nějaká výjimka, Například, že to bude pouze během určitého období, kdy trvá ten projekt. Že tedy během trvání projektu můžete uplatňovat eh, zákony eh, toho druhého členského státu, nebo tam může být nějaká, nějaká jiná možnost. Ty dva členské státy mohou třeba podepsat dohodu, kde jeden členský stát prohlásí, že na ten konkrétní projekt použije zvláštní výjimku aby eh, mohl použít eh, pravidla nebo zákony toho druhého členského státu, ale musí to být výjimka. Může to vést k situaci, kdy třeba to využijí nějaké lobistické skupiny velice silné na to, aby změnili zákony. Například eh, nějaké, nějak, nějací lobbysté z Německa třeba mohou Eh, se snažit změnit eh, zákony v Polsku. Já se tedy obávám, že tento návrh komise není příliš eh, rozumný. Celý ten postup by byl zdlouhavý a ani nebude příliš užitečný nikomu, kdo se snaží o projekty v přeshraničním regionu. Máme zde spíše třeba fond Interreg, tak ehm, a takový mechanismus by pak nemohl být použit pro projekty Interreg, protože musíte projít celou tu cestu a musíte mít také dost eh, času, abyste si vyžádali finance. Děkuji, nyní pan Rope. Máte slovo. Eh, Ačiū, gerbiamą pirmininkę. Iš tikrųjų šitas. Děkuji. Děkuji za slovo. Tato věc je opravdu důležitá. Dnes se používá tato praxe. Každý členský stát se vytváří vlastní mechanismy. A když je zde nějaký projekt, který se má realizovat, tak eh, pak eh, se rozhodujeme, jak nějak adaptovat příslušné mechanismy. Často to trvá dlouhou dobu, vytváří to zase třeba různá rizika pro samotnou realizaci projektu. Je pravda, že pokud eh, máte nějaký projekt přímo uvnitř členského státu, tak je to mnohem jednodušší. Nicméně mezi členskými státy je mnoho věcí, které jsou podobné nebo obdobné. Spíše pak je problém třeba, když by byl nějaká spolupráce eh, v rámci projektu s nějakou třetí zemí. My jsme třeba spolupracovali na několika projektech s Běloruskem. Myslím si, že když komise podepíše mezinárodní dohodu, tak by mělo také mm, přemýšlet o nějakých ustanoveních, která by se týkala těch třetích zemí, aby třeba i ty třetí země se mohly účastnit projektu, ale musí tam být koherence s těmi obecnými ustanoveními. Hmm, jinak ehm, tam budou problémy pak je zde také nebezpečí, že sice třeba ten, mm, že to bude nastaveno dobře, ale nebude se to využívat. Lidé si budou myslet, že je zde nějaká, nějaký nový finanční nástroj, který mohou využít pro financování. A pokud žijete třeba na hranici s Ruskem nebo Běloruskem, tak to nebudete moci využít takový, takové financování. Chtěli bychom tedy požádat komisi, aby zaručila, že se to nebude týkat pouze přeshraničního kontextu v rámci EU, ale že by se to mělo týkat všech zemí, že by tam měla být snaha o určité všeobecné indikátory, které je možné využívat. Prosím o stručnost. V tomto výboru se neustále mluví o zjednodušení a o mechanismech, které přiblíží soudržnost našim občanům. Tak, aby administrativní zátěž nebyla tak veliká, tak si myslíme, že návrh komise se ubírá správným směrem. Podívali jsme se na přeshraniční ustanovení a vzhledem tomu, že už to zkoumáme několik let, tak jsme identifikovali některé znepokojující trendy, kdy se jedná spíše o problematické regiony než problematičtější než v centrálních oblastech. Jednoduše i výzkum mám problém získat peníze a tak dále. Takže z hlediska financí potřebujeme více než peníze, ale integrovanou politiku, která poskytne Mm, peníze přeshraničním regionům, zvláště těm, které mají eh, mm, problémy eh, více, než co poskytuje Interreg. Jsou tady přeshraniční problémy a ty se musí řešit tak, abychom mohli finanční podporu řešit prostřednictvím Interregu, aby tady byla i institucionální podpora ze strany eh, systému pro spolupráci. To umožní regionům eh, eh, překonat byrokratické administrativní problémy. To je mechanismus, který je možné řešit bilaterálně, takže členské státy se mohou uh, rozhodnout, zdali takováto asistence jim bude vyhovovat. Jeden region u hranice se může zvolit pro, druhý, že to uplatňovat nebude. Mohou to provádět více či méně formálně nebo v součinnosti s jedním či více členskými státy, takže to může být užitečný mechanismus a rozhodně to bude zlepšení oproti stávajícímu mechanismu. Čili měl by tam být závazek a deklarace v návrhu zprávy. Zpravodaj navrhl některé velmi dobré věci ohledně specifikace organizací role komise a také ochranu občanů, kteří žijí v příhraniční oblasti. No a teď paní Natalie Veršaude, zastupkyně Evropské komise. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Mnohokrát děkuji zpravodaji za velmi výstižný souhrn toho, co komise zamýšlí a já bych možná vysvětlila pouze pár věcí s ohledem na prohlášení zpravodaje a stínového zpravodaje. Nejprve musím říci, že to není nějak uh, zbytečně unáhlený návrh. Um, jedná se o diskusi, která už trvá několik let um, spolu s příhraničními aktéry, a to už z roku 2015, ten návrh, který tady máme, uh, je to, co se vyžádalo hodně zainteresovaných aktérů. Pochopitelně veřejné slyšení je vítané, ale my jsme už získali eh, tolik žádostí od regionů, obcí a dalších aktérů, že mm, je to nástroj, který přišel skutečně pro vyzrálem eh, procesu konzultace. Tento mechanismus má doplňovat stávající nástroje v, v té oblasti spolupráce. Čili finanční podpora je jedna věc. To všechno dostávají z Interregu, to je finanční podpora, dále je tady eh, možnost eh, vytváření přeshraničních právních subjektů, mm, což je Evropská skupina pro územní spolupráci, ale i takováto skupina je registrovaná podle zákonu jednočenského státu a tudíž není možné si jen tak nahodile vybírat, co chce dělat při implementaci různých přeshraničních projektů. Takže třetím nástrojem eh, je proces, mechanismus, eh, díky kterému členské státy mohou pak řešit problémy, které možná na začátku nepředvídali při přijímání národních pravidel a tak dále. To jsem chtěla jenom vysvětlit. Riziko toho, že eh, lobby budou žádat, eh, aby zákony či pravidla se měnila, to není realistické. Působnost řízení je založeno na koncepci zavádění uh, nových veřejných služeb nebo nových projektů infrastruktury. Nejedná se o to, že by nějaká lobby žádala o změnu pravidel a nařízení. Jedná se o to, že ta žádost musí být podložena nějakou řádnou mm, mm, iniciativou nebo projektem. Čili toto je nařízení. Nařízení bude platit pouze v členských státech. Už jsme dostali nějaké připomínky ze mm, Švýcarska. Švýcarsko by se chtělo účastnit procesu. O, no, vítáme, ale pokud jde o externí hranice, tam, si nevidí, tam nevidíme, že ten mechanismus by byl k užitku. Omezil by se to na vnitřní hranice, protože cílem mechanismu je zlikvidovat eh, některé dlouhotrvající problémy, které brání vnitřnímu trhu v žádném fungování. Takže tím bych ukončilo vysvětlení. Ano, děkuji, to bylo velice užitečné nás o první výměnu nástrojů a náš zpravodaj návrh stanoviska odprezentuje 15. října. Mám pravdu, takže na slyšení asi nebudeme mít dost času. Ano, ale stínovému zpravodaji dám slovo. Já nebudu opakovat všechno. Komise toho dost vysvětlila, nemáme dost času, pochopitelně beru na vědomí žádost, ale e, s parlamentem a se službami parlamentu jsme zjistili, že není možné to zaintegrovat do harmonogramu. Je tady pak další možnost a to mm, zorganizovat slyšení jménem vlastní frakce, ale už to nebude ALDE, všichni stínoví zpravodaj už jsou informováni, jedná se o otevření diskuse se zainteresovanými stranami, jako s komisí, pak je tady také někdo z Cambridge, který měl k dispozici velmi dobrou studii k tomuto návrhu a je dobré také mít tu výměnu názorů. Nejedná se o to, aby ten proces se nějak zpomalil, protože, jak tady bylo řečeno, je tady hodně aktérů, kteří jsou zapojeni do představy tohoto mechanismu a toho už eh, od roku 2015, takže část, mm, čas, abychom nějakým způsobem splnili očekávání, což můžeme v rámci VFR, ne, čili nemrhejme časem, lidé u hranic nemohou čekat, že eh, jen tak si sedneme a budeme na to čekat. Ale pochopitelně zohledníme všechny zajímavé mm, připomínky, jaká je tady není, ale o co nám jde, Jde nám o to, aby to byl mechanismus dobrovolný, ne aby se uplatnil na každou hranici, ale aby se poskytovaly řešení případ o případu pro každý jednotlivý projekt. Děkuji. Děkuji. Takže náš zpravodaj organizuje akci, na kterou jsou všichni zváni. Tam budeme, budeme mít možnost o tom jednat a mluvit, až dojde na prezentaci zprávy v regi výboru. Chcete k tomu něco? No, k návrhu společné politické skupiny a slyšení. Děkuji, budeme pokračovat v našem programu. Má, něco, něk, má někdo něco do různé Další eh, zasedání bude 8.10. odpoledne, pak 9.10. dopoledne a teď eh, nastane krátká schůze koordinátorů. Musíme se velice efektivně zorganizovat, takže požádám všechny hosty a hm, ty členy regi, kteří se neúčastní schůze koordinátorů, by opustili místnost co nejrychleji. ekonomistů, mohla by co takového